Dámy a pánové, hlasovat začneme hned za několik málo minut, takže se prosím usaďte, připravte si hlasovací kartičky. Are you ready to vote? Jste připraveni hlasovat? Bodu 14. Mobilizace prostředků z Fondu na podporu globalizaci. Bude to elektronické hlasování. Jde o Fiat Auto Polsko. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Hlasovali všichni. Tak elektronicky. Cards in the machine will take an electronic vote since it's the egf money. Are you ready? Tak jste připraveni? Konec hlasování. It's carried 43. Takže přijato 43 pro 3 proti 2 se zdrželi. Dále, mobilizace prostředků z Evropského eh, fondu na podporu globalizaci, řecký případ FOKAS. zahajuji hlasování. The vote is closed. Konec hlasování. 43 pro, 5 proti, 1 se zdržel. Přijato. Teď bod 16. Air France. Opět fond na podporu globalizace. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 40 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Přijato. A teď výroční zpráva Evropské centrální banky za rok 2013. To je tedy 88 pozměňovacích návrhů a 7 kompromisních návrhů. Pan Martin se chce k něčemu vyjádřit. Ano, já vám děkuji, paní předsedkyně. Drobná předběžná poznámka, pan Kaza. Eh, tedy nám připojil ke kompromisu A a C. To my uděláme rádi, proto o nich budeme hlasovat a jsme rádi, že máme tuto možnost se účastnit tohoto kompromisu, takže to je vše, jenom jsem chtěl, aby se to zapsalo, prosím, do, aby se to dalo do zápisu z, toho, z této schůze. Děkuji. Yes, we'll have that in. Ano, bude to zapsáno. Tedy budeme hlasovat. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis B. Ještě pan Léne? Co se týká předchozího bodu, rád bych řekl, že některé odstavce, některé návrhy na seznamu nejsou zahrnuty do kompromisu a rád bych, aby to zápis reflektoval. Děkujeme, bude to zohledněno. A to samé pro SAD? Ano. Kompromis B. Ne, promiňte. Návrh 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Takže elektronická kontrola návrhu 15. Konec hlasování. 23 pro, 22 proti. Přijato. Návrh 16. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 25. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Číslo 26. S ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola čísla 27. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 33 pro, 14 proti, 2 se zdrželi. Přijato. Návrh 28. Kdo je pro? Promiňte, ten odpadá. 29. To se také neřeší. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Odstavec 3, návrh 33. 34, 5, 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Tyto návrhy odpadají, teda zamítají se. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Asi, říká paní předsedkyně. Ale můžeme to zkontrolovat. Návrh 40. Konec hlasování. Zamítnuto. 23 pro, 25 proti. Číslo 44. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola čísla 46. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 25 pro, 24 proti. Přijato. Teď návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 48. Kdo je pro? A první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kontrola druhé části čísla 48. Konec hlasování. 23 pro, 29 proti. Zamítnuto. Číslo 49. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Číslo 51, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Konec hlasování. 29 pro, 20 proti. Číslo 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. 54, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis D. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 55, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Číslo 63, kdo je pro? Proti? Zdržel se? To musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. EPP je o jednoho víc, prosím. Tak, teď je to v pořádku. 24 pro, 27 proti, zamítnuto. Návrh 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 73. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kontrola čísla 73. Konec hlasování. 31 pro, 19 proti. Přijato. 74 a 75 dohromady, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Pardon, přijato, říká paní předsedkyně. Návrh 80. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 88. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 87, kdo je pro? A promiňte, závěrečné hlasování, ano, máte pravdu. O návrhu stanoviska, kdo je pro? To bychom možná... A ne, nemohli. Tak musíme elektronicky. Kdo je... Eh, tedy zahajuji hlasování. Konec hlasování.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 Uh, tak a teď už tady srdečně vítáme všechny, eh, kteří se účastní rychlého slyšení na téma setkání evropské mládeže. Tato část zasedání bude přenášena na internetu, takže je pravděpodobné, že budete mít obecenstvo i doma, pakliže chcete toto komentovat online. Hashtag eh, ve službě Twitter je křížek iHearings, všechno dohromady, jak vidíte na snímku. Eh, všechny tweety budou přitom vyvěšovány na živé zdi Twitteru, kterou vidíme teď na plátnu. A pokud mi dovolíte, mám pár slov na úvod. Je zde Ricardo Ivara ze Španělska, Jonathan Mark z Německa, Kaja de Kleva ze Slovinska a Johana Neyman z Finska. To jsou tedy čtyři mladí zástupci mládeže, kteří budou hrát významnou roli teď v našem rychlém slyšení, které představuje pro nás příležitost vrátit se zpět událostem z akce AI, se, tedy setkáváme se znovu se zástupci mladých, se kterými jsme se setkali těsně před evropskými volbami letos v květnu. A setkáme se s nimi zro, znovu za pět let, takže toto je skutečně první možnost takové retrospektivy, vyslechnout si vaše názory na to, co byste třeba chtěli zdůraznit. Jako první dostane slovo Ricardo. Máte dvě minuty, takže bude to skutečně rychlé a fascinující. Prosím. Děkuji. Já doporučuji Marshallův plán na vytvoření pracovní příležitosti pro mladé lidi. Musíme vzít v potaz původ a zdroj této nezaměstnanosti v Evropě. Proto se musíme zaměřovat nejenom na částečná řešení, ale velká řešení pro velkou, velké krize. Je důležitý růstový plán, aby zaměstnanci mohli skutečně pomáhat lidem. Jinak jim nepomohou bez ohledu na to, jak jsou lidé kvalifikovaní a jak flexibilní bude legislativa. Pak nebude e, žádný, rá, žádný reálný růst zaměstnanosti bez růstu. Proto potřebujeme růstový plán pro Evropu. Nový plán podobný tomu po druhé světové válce. Plán, který Evropu skutečně nasměřuje a dá, vydá na cestu k oživení. Potřebujeme takový skutečný New Deal. Investice 2% HDP ročně do oblasti, jako jsou nové technologie, nová infrastruktura, výzkum, inovace, přístup k financím pro malé a střední podniky, tak aby se snížila také, eh, snížily náklady energie a ty výsledky budou skutečně neuvěřitelné. Ovšem, do roku 2019 by tento plán mohl vytvořit alespoň 6 milionů nových pracovních míst navíc a 5% růst HDP. V součástí investic mohou být i další oblasti a můžou, mohou být zohledněny eh, další eh, nápady, jako například eh, nízké daně v oblasti vysokou nezaměstnanosti, aby to přilákalo Eh, podnikání. Jistě, že to zvýší veřejné náklady, ale urychlí to obnovu Evropy. Nízké, um, nízkourokové půjčky a projektové bondy jsou důležité. Jinak může trvat obnova 20 až 30 let. Tím pádem by vznikla ztracená generace a to nechceme. Děkuji, Sofia Ribeiro. Eh, reakce parlamentu. Děkuji vám. Takže v první řadě chci poblahopřát mladým lidem, kteří eh, předložili své iniciativy dnes odpoledne. Potřebujeme proaktivní mladé lidi, proto je ta iniciativa tak důležitá k tomu, aby přiblížila mladé lidi blíž evropským institucím, aby jim zprostředkovala první kontakt s poslanci, kteří jsou ochotni eh, odpovídat na jejich otázky. K plánu, myslím si, že je to vynikající myšlenka. Pokusit se říká tomu Marshallův plán na boj s nezaměstnaností. Je to nepochybně bitva, kterou musíme, eh, kterou musíme bojovat. Ale mám k tomu pár otázek. Hovořil jste o nutnosti určitého kontextu, určitého původu, zdroje těchto problémů mladých lidí. My víme, že nezaměstnanost napříč Evropou e, postihuje zejména mladé lidi. Ale pak je to také dlouhodobá nezaměstnanost. Také jsou rozdíly mezi členskými státy a i v jednotlivých členských státech jsou rozdíly. Jak chcete překonat tuto nerovnováhu mezi různými členskými státy, když hovoříte o 2% HDP na boj s nezaměstnaností, máte konkrétní myšlenky, investiční plány, jaké nové technologie, které by mohly být příjemci tohoto kapitálu jakožto priorita? Brando Benefaj? Ano, já bych chtěl také poblahopřát. Předtím, když jsem byl poslancem, tak jsem rovněž se podílel na takových projektech. Jsou to velmi dobré příležitosti si vyměnit názory a já souhlasím s, s touto myšlenkou tak, jak byla navržena. Já jsem dřív také prosazoval New Deal pro Evropu, ještě než jsem byl poslanec. A teď, když se sbírají podpisy občanů, tak přesně to se nám tu rýsuje, čili nový Marshallův plán. Tím se dostáváme k otázce fiskální kapacity Evropské unie. Jak totiž zafinancujeme ty věci, o kterých hovoříte? Já myslím, že k tomu se musíme vyjádřit, protože existují velké nerovnováhy, problémy ucelenosti, a to je rovněž něco, co musíme řešit. Je to, jaké zdroje máme k dispozici k tomu, abychom to implementovali. Jde to dělat pouze, pokud to bude opravdu evropské. Nemůže to být jenom pro jednotlivé členské státy, a musí to být skutečně evropský plán. Proto doporučuji, abychom například implementovali daň z finančních transakcí. Jaký je náš, váš názor na to? Ricardo, nyní můžete na tyto vznesené dotazy reagovat. Mám jenom minutu, takže pokud je o to, odkud vzít peníze, tak já bych doporučil mnoho různých možností. V první řadě musíme řešit nezaměstnanost mladých, protože to má velké náklady. Musíme omezit tuto nezaměstnanost, musíme vzít potaz také daňové úniky a najít další možné způsoby investování na tvorbu bohatství. Pokud jde o prioritu, kam půjdou ty, ta 2%, to bude záležet na e, různých zemích, na tom, jaké, ale výsl, půjde o reindustrializaci Evropy, financování malých středních podniků, zejména upřednostnění vývo- rozvoje, tedy vývoje a inovací. Děkuji. kde já odpovím také španělsky. Takže pokud jde o další návrh, který vyplývá z této rozpravy, tak úsporná opatření ještě zhoršila. Nezaměstnanost mladých zhoršila taky jejich kvalitu života. Takže musíme přestat se e, zaměřovat jenom na snižování rozpočtu ale pomýšlet na skutečné investiční plány do budoucna, protože krácení postihlo v eh, zdravotnictví, vzdělání, sociální ochrany, ochranu, to všechno, co postihlo především eh, mladé. Mladí lidé se stali po krizi skupina obyvatelstva již hrozí, že bude vržena do, uvržena do chudoby tato opatření, dosavadní opatření zatím nestačí, nejsou dobře aplikovaná. A záruka pro mladé eh, bude stát 6 miliard, což je daleko méně, než jsou sociální náklady nezaměstnanosti mladých. Jistě v aplikace nevždy funguje, nevždy jsou respektována a dodržována doporučení Evropy, kde se říká, že eh, mladí lidé musí mít své slovo při řízení těchto programů ale musíme skutečně vsadit na vytvoření pracovních příležitostí pro eh, mladé, včetně aktivní ochrany, tak, aby se neocitli ti nejzranitelnější mladí lidé na okraji. Mladí, eh, protože je to skutečně velká překážka, jak ve veřejném, tak soukromém sektoru. Musíme podpořit investice které musí jít ruku v ruce s rozpočtovou politikou, která umožní zem, zemím připravit dlouhodobé programy. Takže základ, takový fiskální základ pak může z dlouhodobého hlediska omezit chudobu těch nejslabších. Děkuji, Ricardo, za eh, všechno tato doporučení. Souhlasím tím, že mladí lidé jsou často trví odcizením a v našich společnostech a my máme povinnost zajistit mladým eh, lidem možnost přispět do života společnosti smysluplným způsobem. Vzdělávání, eh, zdravotní péče a záruka pro mladé. Říká se, že by bylo potřeba 21 miliard byly však alokovány aspoň nějaké prostředky ve výši zatím 10 miliard. Máte nějaký názor na programy eh, týkající se stáží? Jakou to má hodnotu? A pak tu padlo vzdělávání. Máte nějakou představu ohledně jak školení a vzdělávání? Zdá se mi, že se nezaměřujeme dostatečně, dostatečně na to, aby mladí lidé měli ty dovednosti, které pak potřebují eh, v práci, aby měli skutečně vhodný eh, profil. Abychom skutečně zajistili, že je trialog mezi veřejným eh, soukromým sektorem. Děkuji. Maria Arena? Děkuji. Děkuji, Ricardo. Děkuji za tyto podněty. Je to opravdu občerstvující slyšet z úst mladých lidí takové myšlenky. Často máme pocit, že mladí lidé nemají představu o tom, co se děje, pokud jde o úsporná opatření. Méně se mluví o takových věcech. Takže co si myslíte o tom, že produktivní investice v členských státech nejsou zatím považovány za vyřazené z výpočtu dluhu a deficitu. Juncker má ten 300 miliardový investiční plán, jako členské státy máme možnosti zpřístupnit ty věci, které nebudou figurat v tom výpočtu, ale to, co se bude do této, do této investice dávat v, členském, v členských státech, bohužel nemůže být vyňato. Často jsme kritizováni a říká se, že když chceme vynakládat prostředky na něčí blaho, ať už je to kultura nebo vzdělávání, takže nemyslíme na budoucí generace. Já, si, já myslím, že bychom naopak, když umožníme produktivní investice, tak tím myslíme na budoucí investice, takže by mě zajímal váš názor na e, tuto otázku. Já se zaměřím na různé oblasti kterých budou hovořit i další. To jsou právě stáže například a stipendia. Já si myslím, že je to skvělý model k tomu, abychom zajistili ten přechod mezi vzděláváním a prací. Vzdělávací proces je proces, v němž eh, lidé musí mít do určité míry kompenzovány své výdaje. Nemělo by to být nahrazováno různými Eh, nejistými formami zaměstnání, které se často blí, blíží otroctví. A pokud jde o investice, potřebujeme, aby byly konzistentní. Je tu řeč o budoucnosti Evropy, musíme investovat, abychom dosáhli stabilní budoucnosti. Splácíme eh, dluhy, ale nesmí to nést ti nejmladší. Johanna Niemann nyní předloží své myšlenky. Mm, I'm gonna focus. Děkuji budu zaměřovat na podnikavost. Na Evropské akci pro mládež jsme zjistili, že mladí lidé jsou velkým nevyužitým zdrojem, pokud jde o podnikavost. Nestávají se podnikateli. Nicméně můžu říci, že pořád e, podnikavost nemůže být e, jediným zdrojem řešení e, nezaměstnanosti mládeže. Zjistili jsme se, že jsou, že jsou dvě hlavní překážky, pokud jde o podnikavost mládeže. Za prvé neznalost jaká rizika sebou podnikání nese, jak se stát podnikatelem, jaká jsou rizika, pokud jde o sociální ochranu, eh, o administrativu. A eh, stačí eh, jedna myšlenka a bude dost dobrá. A potom druhá věc, přístup k financování, k úvěrům. To souvisí se, širším, ekonomickou, se širší ekonomickou realitou Evropy. Když se vracím k znalostem, tak já bych navrhla zahrnout podnikání, podnikavost do vzdělávání eh, na školách, na univerzitách, poskytovat informace o tom, jak, proč, jaké jsou možnosti a jaká jsou také rizika. Jak funguje eh, sociální ochrana u podnikatele? To by eh, také mělo souviset s podporou pro mladé podnikatele, například pro univerzity tedy na univerzitách. Myslím si, že ehm, tohle to bychom měli podporovat na univerzitách. Musíme vytvořit atmosféru, kde bude eh, přijatelnější eh, selhat. Stejně tak eh, jako staří lidé, i mladí lidé v podnikání selhávají. A když oni selžou, tak je to obyčejně postihne víc. Znalosti jsou klíčem a signálem SI je jasné, Jedně takhle můžeme eh, společně vyřešit eh, současnou nezaměstnanost mládeže. Děkuji, hm, Martina Dlabajová. Děkuji, Johano. Je skvělé, že hovoříte tak otevřeně o, o mladých podnikatelích musíme mluvit společně a hledat eh, společná řešení společných problémů. Víc než cokoliv jiného musíme motivovat mladé lidi, aby eh, si byli vědomi toho, že jsou eh, největší součástí naší budoucnosti, budoucnosti Evropské unie. Já se souhlasím s tím, co říkáš. Hovořila se o dvou klíčových překážkách. Jednou je nedostatečná znalost. Já bych byla první, kdo by podpořil horizontální vzdělávání ve školách, vzdělávání o nových možnostech podnikání. A druhá část eh, poznání je, nebo poznatku, nebo znalostí je, že když člověk začne eh, podnikat, tak musí mít konzultanty ohledně eh, v investičních eh, záměrů, na podnikatelských záměrů, jak eh, nabírat lidi, jak eh, provozovat firmu, jak si proskoumávat trh. To je věc, kterou musíme podpořit celé Evropské unii, zřídit. Já mám přímé zkušenosti, protože jsem provozovala poradenství pro podnikání žen v hospodářské komoře, byly to především mladé ženy a oni potřebovali více než financování a přístup k penězům, specializované konzultační služby. A to si myslím, že by bylo důležité. Potřebujeme motivaci pro lidi, eh, kteří tak, aby byli motivováni teda eh, podnikat. A já bych se zeptal na jednu věc. Kdyby se měla mm, zvolit mezi konzultačními službami a financováním, přístupem k úvěrům, co by si eh, zvolila a proč? Ano, já ano, může zareagovat? Ne, Teď eh, Danto Jazlověcka, jedna z místopředsedkyně tady našich. Eh, dobrý den, eh, já vám blahopřeju. Především k tomuto úmyslu je fantastický. Já jsem nezměně ráda, že naše výbor s vámi bude spolupracovat hlas vládeže, který, eh, která je zaangažovaná, ten nám chybí. Děkuji, Joano, že, jste se, eh, že se zabýváš eh, tím, tím, podnikavostí, podnikáním. To je, myslím, nesmírně důležité, aby uprostřed mladých lidí, abychom budovali, abychom rozvíjeli takovéhle věci umění být podnikatelem, protože to znamená eh, umět si vzít svoji budoucnost do vlastních rukou a eh, to očekávání, eh, mít očekávání od sebe a ne od ostatních. Mně to v Evropě obyčejně chybí, obecně chybí a zejména u mladých lidí. Je to nesmírně důležité, aby mladí lidé byli podnikavější, než jsou teď. Zdá se mi, že máte příliš málo praktické eh, Eh, ho vzdělávání, když eh, se připravujete na profesionální dráhu. To je pravda, ale eh, toto poznání můžete také získávat mimo školu a škola by vám to měla doporučovat. Napomáhat vám v tom. Ve všem v členských státech doporučujeme úmysl německý, toho dvojího vzdělávání. Je to určitě dobrý instrument, který pomůže i vám. Já bych se zeptala, jestli eh, si nemyslíte, že vám eh, chybí poradenství. Něco takového, co by vám mohlo eh, pomáhat. Čili ty, ty věci o také sociální ochraně například, jestli byste o tom nepotřebovali doinformovat. Johana? Ano, já souhlasím. Je to o motivaci poznání a přístupu. Já jsem z, podni- z rodiny podnikatelů a tam eh, vidím, že když víte, tak můžete začít podnikat. To je příležitost, která by měla být přístupná všem mladým v Evropě. Proto je třeba to integrovat nejenom na úrovni univerzity, ale už ve školním systému. Pokud jde o vaši otázku, jestli si mám hm, vybrat mezi financováním a, a, a hm, znalostmi, tak ne, já si nemyslím, že to lze oddělovat od jsou to dvě odlišné otázky, ale eh, nebudeme mít více nových podniků eh, jenom proto, že máme poznání, protože ty, ty peníze jsou prostě důležité. A potom, eh, pokud jde o získávání znalostí mimo formální, systém formálního vzdělávání, souhlasím úplně. To může být například mládežnické organizace by mohly být skvělým zdrojem pro poznání pro mladé podnikatele. Děkuji, eh, Johano. Ten druhý nápad? Vracíme se k otázce, o které uh, už tady uh, bylo hovořeno, a sice um, různá stipendie a stáže. Asi 50% Evropanů něco takového dělalo. Zejména v těchto náročných dobách, pokud je o zaměstnanost a lze eh, stáž považovat za eh, dobrý začátek pro nástup do kariéry. Ovšem ty stáže jsou eh, spojené s problémy. Jenom 40% stážistů dostává nějaký, nějakou odměnu, 40% nemá žádný kontrakt, 30% má nízkokvalitní, nízkokvalitní stáž a 30% má špatné pracovní podmínky. Otázkou je, jestli si všichni můžou dovolit eh, vlastně na stáž eh, nastoupit a nenahrazuje tady neplacená práce pracenou práci a nepovede to k tomu, že eh, mladí lidé nedostanou šanci se učit a rozvíjet se. My bychom navrhli, aby Evropský parlament pozvedl silně hlas na ochranu mladých lidí v této konkrétní situaci ve třech ohledech. Za prvé, jasný, eh, je třeba definovat jasný obsah, eh, vzdělávací obsah eh, stáží, aby to nebyla práce zadarmo. Potom odměna mladých lidí, kteří jsou na stáži. A potom za třetí, není jde o náhradu řádné práce. A musí být jasné cíle takové stáže pro všechny strany. My chceme podporu Evropského parlamentu v, této, v tomto zápasu. Proto eh, bychom doporučili, bylo tady doporučení eh, rady eh, k stážím, ale neřešilo to ty skutečné problémy, které se týkaly mladých lidí na stážích. Myslíme si, že by národní legislativa měla upravit, co vlastně se tady děje. A byste také mohli vytvořit eh, chartu eh, pro eh, stážisty, kterou navrhla, navrhlo Evropské fórum mládeže. Helga Stevens? Děkuji. Já jsem s velkým zájmem vyslechla návrhy mladých nebo této akce mládeže. Pokud je o ty stáže, já chápu ty problémy stá, eh, stážistů, jak jste tady popsali, ale musíte se dívat na cíl stáž. Cílem stáže je něco se naučit v praxi. Čili to je eh, výhoda pro malé účastníky stáže. A pokud eh, se za to má vždycky platit, tak musíte se zabývat tou konkrétní situací. Eh, mladí lidé musí eh, odvést práci eh, ku prospěchu toho zaměstnavatele, tak to musíte vnímat. A potom to musí být placené, ale jenom představovat, nebo předpokládat, že za všech okolností se musí platit, no tak tady musíme být opatrní, protože protože to bude mít také vliv na Mm, ty pracovní zkušenosti, kteří eh, musí mladí eh, lidé získat, nebo už mají. A pokud je o vzdělání na vysokých školách, ty teorie, eh, tak ty musí být propojeny právě s konkrétní praxí. Jak to propojit? A to je výhoda mladých lidí. Takže ehm, já bych nechala tu otázku eh, placených stáží eh, otevřenou. Je to závisí na situaci. Stoprocentně eh, souhlasím, že když říkáte, že je nepřijatelné, aby mladí lidé dělali stáže za nebezpečných okolností, to je zcela nepřijatelné. To místo stáže musí být vždy bezpečné. Hmm, tam zcela souhlasím s tím. Proto je tady eh, ta charta, tu si určitě chci eh, sebou odnést. A můžu se tady eh, na to, podívám se na to a určitě tohle to bych chtěla propagovat dále. Děkuji. Tania González. Gracias. Mm. Estamos viendo cómo la precariedad laboral no para de crecer. Děkuji vidíme, že dochází k navyšování špatných pracovních podmínek, zejména v Jižní Evropě, kde nezaměstnanost mladých je zhruba na úrovni 50% v současné době. Není možné navazovat stáže jako takovéto na takovéto pracovní podmínky. Je potřeba, aby stáže byly vysoce kvalitní, aby se lidé skutečně něco naučili a je potřeba zajistit, že stážisté nebudou pouze na pracovních místech, která se nepojí s žádnými právy. Je potřeba se zaměřit na eh, tyto otázky související se stážemi. Je potřeba sledovat pracovní dobu, pracovní podmínky, jaká je napojitelnost na univerzitu. A je potřeba zajistit, aby stáže byly také náležitě odměňované. Není možné, aby za stáž platila ta osoba, která ještě studuje na univerzitě. Takových příkladů je mnoho, já bych chtěla zmínit alespoň několik z nich. Je potřeba podívat se na zkušenosti lidí, kteří dnes již pracují a je potřeba se zaměřit na ty stáže, které nakonec nevedou k pracovním místům. Ano, je jasné, že stáž by měla být eh, jaksi přínosem pro mladé lidi a eh, příležitosti ke stážím jsou různé pro různé lidi. Například, když jste na univerzitě a dostáváte státní podporu za studia, tak se můžeme ptát, jestli se to má platit nebo ne, ale stáže na otevřeném trhu, aby se tak řeklo, což znamená, že jdete někam do firmy pracovat a není to napojeno na žádnou vzdělávací instituci, je jasné, že nějaké peníze za tu práci potřebujete. Ze vzduchu zkrátka živí nejsme. A to je problém v celé Evropě. Otázka je také, co s náhradami. Do práce se musí cestovat, musíte tam něco jíst a tak dále. A proto potřebujeme mít standardizovanou legislativu, která bude jasně říkat, co to je kvalitní stáž a co ne. A to je přesně to, co říkáte. Potřebujeme schodné standardy, protože bez toho si může vymýšlet stáže každý podle toho, jak se zrovna bude cítit. A velmi často v současné době se jedná o bezplatnou práci pro celou řadu společností a to není přijatelné. Děkuji. A teď Jonathan Mack. Děkuji. Já se zaměřím na mezinárodní mobilitu mladých lidí. Na základě toho, co zaznělo během European Youth Event ve Štrasburku, navrhuji poslancům Evropského parlamentu vytvořit mechanismy, které zajistí rovné možnosti a inkluzi do programu mobility pro mladé lidi. Programy mezinárodní mobility jako program evropského dobrovolnictví představují skvělou mm, příležitost pro získávání zkušeností, rozvoj kulturních kompetencí, jazykových dovedností a kapacit pro úspěch pro dnešní mladé lidi. Nicméně mm, my máme pocit, a studie to potvrzují, že tyto programy jsou často privilegiem e, střední třídy, velmi často pouze pro mladé lidi s vysokoškolským vzděláním. A ty programy jsou naopak naprosto nedostupné pro například mladé Romy nebo pro lidi, které pocházejí z rodin imigrantů. Například nedostatek jazykových schopností představuje jasné kritérium, e, které často zabraňuje mladým lidem účastnit se podobným programem, ačkoliv oficiálně takové kritérium neexistuje ani existovat nemá. Rád bych navrhl Evropskému parlamentu, aby vyvinul politický tlak, aby zajistil rovnost příležitostí v rámci těchto programů mobility. Programy jazykového vzdělávání pro mladé i dospělé mohou takovéto rovné podmínky pomoci zajistit. Kvalita a efektivita eh, těchto programů mobility se díky zapojení většího počtu osob může zvýšit. Samozřejmě je také potřeba zavést náležité monitorovací a hodnotící organismy, které budou za, založeny například na participaci menšin, Romů a nebo, emi, na, nebo imigrantů na těchto programech. Ole Kristensen, děkuji za tento nápad. Já ten nápad podporuji. Podle mě je velice důležité zvyšovat mobilitu napříč celou Evropou. A to samozřejmě i v programech, které za tímto účelem máme. Ale také si myslím, že je důležité podívat se na podmínky, jaké panují v jednotlivých státech. Jak se můžete zaměřit nejen na mobilitu, ale například také na bezpečnost? Já jsem z Dánska, a proto často mluvím o takzvané flexikuritě, to znamená flexibilní bezpečnosti. Je potřeba být i flexibilní, ale je potřeba sledovat i otázku bezpečí. Lambros Opportunis? Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, díky za tento nápad eh, k mobilitě mladých lidí. Není pochyb o tom, že program rovných příležitostí pro mladé lidi by nabízel významné výhody. To, čemu říká Evropská unie mobilita, by se v podstatě dalo označit i jinak, že ano, protože celá řada těchto činností je placená velmi špatně nebo vůbec. Znamená to v podstatě, že jakákoliv pobídka k mobilitě znamená mimo jiné, že třeba lidé, mladí lidé odejdou z jednoho regionu, který pak zůstane naprosto prázdný. Já jsem z Řecka a my velmi dobře vidíme na vlastním příkladu, že je důležité mít i vzdělané mladé lidi ve všech regionech, jedině tak lze zajistit jejich další rozvoj. Jindy je to tak, že mladí lidé musí odejít, nebo respektive odcházejí, protože odcházet musí. To znamená, odcházejí ze zemí, které jsou ve špatné situaci a tím pádem se jenom prohlubuje myšlenka Evropy dvou rychlostí. Já si myslím, že by bylo asi záhodnější, aby mladí lidé zůstávali ve své zemi a tam pomáhali hospodářskému rozvoji. Teď reakce Jonatana Maka. Děkuji. Já věřím v hodnotu programu mobility. Samozřejmě souhlasím, že je potřeba diskutovat o podmínkách, které zajistí dodatečnou kvalitu, ale i stabilitu pro mladé lidi, aby se ti to mohli autonomně rozhodovat. A z tohoto hlediska bych rád zdůraznil, že musíme zajistit, že mobilita nebude pouze něco pro vyšší střední třídu a pro všechny ostatní zbude pouze migrace. Tady musíme být velmi opatrní, protože zejména mladí lidé ze znevýhodněného prostředí jsou často stigmatizováni a jsou často vylučováni z toho sociálního hlediska. Děkuji. A teď eh, váš druhý nápad. Mnoho účastníků European Youth Event vyjádřilo své obavy o rostoucím eh, pravicovém extremismu, o nenávistných projevech, rasismu a xenofobii. Vzhledem k evropským volbám zazněla celá řada hlasů v tom smyslu, že v Evropském parlamentu není prostor pro extrémní pravicové strany. Diskutovali jsme o tom, že 100 tisíc mladých lidí a romských dětí čelí diskriminaci, segregaci ve školách i v každodenním životě. Mnoho politik označuje za problém samotné Romy. Přitom v Evropě máme stoletou historii založenou na segregaci, diskriminaci a rasismu. Většina projektů v sociální oblasti pak z Romů činí pasivní příjemce programu pomoci. Změny asi nikdy nedostaneme, pakliže Romům nezajistíme dostatečnou možnost rozhodovat jako autonomní, autonomní jednotlivci a proto je potřeba, aby si společnost uvědomila svou pozici moci a zahájila proces usmíření. Na začátku tohoto procesu stojí například příspěvky mladých Romů na European Eye Event – upozornili na romskou genocidu během nacistického režimu. Rokem 2014 slavíme 70. výročí právě dne vzpomínek na genocidu Romů během nacistického období v Evropě. Rád bych apeloval na Evropský parlament, aby oficiálně uznal genocidu Romů a Sintů během druhé světové války a aby 2. srpen prohlásil dnem vzpomínek na romskou genocidu. Myslím si, že toto by mělo být doplněno také evropským programem vzdělávání o genocidě a holokaustu za druhé světové války. Ten by doplňoval programy, jako je například Erasmus+. Děkuji. Uh, Ann Sander. Děkuji, Ann Sander. Já už vám chci předem poděkovat. Jsem ráda, že vás tu vidím v Bruselu. Poté, co jste se setkali, nebo někteří z vás se, jsme se s vámi setkali ve Štrasburku. Otázka Romů. To je podle mě otázka diskriminace v obecném slova smyslu. Jistě je potřeba bojovat proti jakékoliv diskriminaci to představuje samotný základ, základní hodnotu Evropského parlamentu. My na tom pracujeme. Včera se hovořilo o otázce diskriminace obecněji, ať už je to určitá kategorie, jako jsou Romové, nebo eh, lidé s postižením, nebo jiní. Správně jste poukázal také na otázku Erasmu+. plus. Já jsem nepochybně pro obecně řečeno, ať už je to pro mladé nebo pro jiné, tak je potřeba bojovat proti diskriminaci a k tomu potřebujeme každopádně vždy místní kontakty, protože často lidé, lidem chybí informace, mladým lidem chybí informace o jejich právech nebo o tom, jaké existují evropské programy. je potřeba mobilizovat místní kontakty, aby existovaly znalosti o těch programech. Děkuji, Guillaume Balas. Děkuji. Problém dnes je v tom, že máme mladé dvojího druhu. Někteří navzdory krizi se jim podařilo se integrovat, jiní jsou stále více marginalizováni, stigmatizováni a to mimo jiné je i situace mladých Romů, kteří na, na rozdíl od vžitých názorů se snaží uniknout, snaží se uniknout i svým rodinám, aby se integrovali. Bohužel často jsou pod vlivem uh, některých uh, ne zrovna pozitivních sítí ale není tomu tak vždy. Vždycky je tedy důležité se snažit umožnit, usnadnit jim integraci a na jednu stranu e, nemůžeme uznávat jenom něčí identitu ani takovým způsobem, aby je to uzavíralo. Na jednu stranu ano, je, mají svoji identitu již po staletí, je spojená s velkými dramaty a tragédiemi, například za druhé světové války. A ty jsou ovšem součástí, integrální součástí eh, evropské historie. A za, měli bychom být schopni definitivně e, říci, že Romové jsou Evropané, kteří sdílí náš společný evropský osud. Děkuji, Jonathan. Vy budete nyní předsedat. Ano, já vám děkuji. Já jsem si vědom dopadu diskriminace na život mladých Romů. Mnoho mladých Romů má, eh, se cítí tak eh, silně stigmatizováno, že dokonce ani se nechtějí přiznat ke, ke své to, totožnosti, nechtějí ji prezentovat. V létě se sešlo tisíc mladých Romů v Krakově, eh, v Osvětimi a by si připomněli tragické události. A to nám, to nám právě ukazuje, že musíme uznat a uvědomit si stovky a tisíce let historie. Ehm, v podstatě i Německo uznalo gen, genocidu Romů velmi, velmi pozdě, až 82, tak, což je nesmírně pozdě. Evropský parlament například až dosud neuznal romskou genocidu a doufám, že k tomu v budoucnosti dojde. Děkuji. Kaja Dekleva nám představí eh, své myšlenky, prosím. Takže mé první téma jsou kvalitní pracovní místa pro mladé lidi. Abychom zajistili mladým lidem důstojný život a snížili nezaměstnanost, Musíme eh, se zamýšlet nad tím, jak jim, připravit kvalitní pracovní místa. Mezinárodní organizace práce předvídá, že nezaměstnanost mladých bude problém nejméně ještě další dva roky, což znamená miliony mladých lidí, kteří eh, budou dále ztraceni v tomto začarovaném kruhu mezi nezaměstnaností a místy, které neskytají žádnou stabilitu. Mladí lidé mají různé eh, potřeby, různé znalosti, to všechno by mělo být za to potaz, když rekrutujeme mladou osobu. Nekvalitní místa, která neberou potaz rozdíly mezi mladými lidmi, nejsou dobrá, nejenom, že jsou nestabilní, ale mohou vést k velmi vážným důsledkům, například k depresi. Mladí lidé si zastoupí, le, zaslouží lepší podmínky než prekérní práci se špatným odměňováním, což může také vést ke statusu takzvaných pracujících chudých. Oni jsou ve velmi zranitelné fázi života. A řešení, které navrhuji, je nový evropský zákon, pracovní dohoda pro všechny mladé lidi, kteří eh, pracovní smlouva pro všechny mladé lidi, kteří mají první místo. To znamená, měly by tam být přesné standardy pracovního místa, které zohlední eh, veškeré konkrétní potřeby mladých lidí, což by provázela kampaň, která by zvyšovala osvětu o mladých lidí mezi eh, lidmi součást toho by bylo i hodnocení zaměstnavatelů, kteří nabírají mladé lidi. Ti mladí, mladí lidé by hodnotili své zaměstnavatele a nabízeli by jim porady ohledně toho, jak využívat jejich znalosti a jak zlepšit celý pracovní proces. Mladí lidé by měli být příspěvkem společnosti a ne zátěží sociálního systému. Děkuji. Adam Kosa. Köszönöm a szót. Először is szeretném elmondani. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěla předeslat, že eh, ta dnešní debata je nesmírně zajímavá, protože eh, stručně a výstižně se tady hovoří o důležitých tématech. Já jsem v duši mladý člověk a náš výbor se vždycky zabýval tímto tématem. Takže Tohle je velice důležité pro um, mladé lidi. My tady uh, jsme se vždycky bavili o kvalitních pracovních místech. Často uh, se uh, hovoří o otázce, jak zajistit kvalitní vzdělávání. Vysokoškolské vzdělávání musí být kvalitní a potom eh, ta pracovní místa, eh, která eh, člověk s ním získá, budou kvalitnější. Podívejte se na 35% kvalifiko- míst v Evropě, která požadují vysoce kvalifikované lidi. Proto musí být mladí lidé velmi dobře vzdělaní. Zeptám se tedy, v budoucnosti se budou rozvíjet dále počítačové technologie. To poveze, povede k eh, zániku eh, řady pracovních míst, některá ovšem také budou vytvořena. To je téma, kterým se musíme eh, zabývat. Do jaké míry vytvářejí a na druhou stranu ničí informační technologie pracovní místa. Teď Marian Harkin. Děkuji, Kajo. Mně se opravdu líbí, když někdo předloží nějaké eh, řešení, nehovoří se jenom o problému. Problém známe velice dobře. V nedávné eh, zprávě, eh, čtvrtletní zprávě komise o hospodářské situaci v Evropě se hovoří o tom, že 40 nezaměstnaných lidí do 25 let nebo pardon, že dvě třetiny Eh, mladých lidí do 25 let, kteří mají zaměstnání, byli v takových těch eh, vratkých, eh, nejistých poměrech. A jak to má pokračovat? Hovořili jste o pracujících chudých. Teď jsme bavili o, s komisí o tom, že přes 8 milionů lidí spadlo do té kategorie pracujících chudých. Abychom našli ta řešení tohle, tak já jsem vyslýchala, nebo vyslechla tady vašeho kolegu Johannese, o těch kvalitních eh, stážích. No to, to, to, to nemůže být um, závazné legislativní, ale nevidím, proč bychom nemohli vytvořit nějaký rámec, možná v souvislosti s nějakou chartou pro um, stážisty. A členské státy bychom eh, proto získali uh, příklady eh, nějaké správné praxe eh, tím, co se děje někde v zahraničí. Hodně se tady hovoří o, o povznášení, tedy eh, vzdělání nebo dovedností. Ano, to někteří mladí lidé potřebují, ale spousta mladých lidí už jsou dobře připravení a jsou připraveni na práci a přesto nenacházejí práci. Mají, zaměstnavatele mají jiné potřeby a měli by jim tedy pomoct získat eh, ty eh, patřičné dovednosti. Jak byste eh, reagovala, Kajo? Děkuji. Pokud jde o tu první otázku, tak tam bych nejdřív řekla, že informační technologie jak vytvářejí, tak vedou k zániku určitých pracovních míst. Ovšem pořád tady budou nějaká základní pracovní místa, jako jsou děbo v, nebo řezníci. A, ale mm, na to lidé nejsou buď připraveni nebo ochotní to dělat. Takže je to dvou cest, takový dvou, taková dvojsečná zbraň. Musíme si ale představit, že do budoucna budou třeba i jiná pracovní místa, než jenom ta nabízená technologiemi. K tomu, eh, k té vaší druhé otázce, to by se asi dalo eh, uvést do souvislosti s těmi vysoce kvalitními hm, stážemi. Důležitým eh, kontaktním partnerem je tady Evropské fórum mládeže. Tady máme strukturu organizací mládeže a s těmi zkušenostmi bychom mohli přispět. Děkuji a teď můžete předložit svůj druhý nápad. Můj druhý nápad je hodně podobný. Týká se vytvoření vazeb mezi eh, vzděláváním a eh, trhem práce. Já jsem se ptala, eh, kladla jsem si otázku, jak to, že tady máme tolik lidí, kteří jsou dobře zaměstnavatelní, ale nemají práci. Je to problém systému vzdělávání a nebo trhu práce? Já si myslím, že to by se dalo vyřešit lepší spoluprací mezi eh, těmi dvěma. Je pravda, že každý člověk si eh, rozhoduje o své eh, budoucnosti, pokud je o vzdělávání, ale také by bylo dobré, kdyby měl nějakou lepší perspektivu. Já si myslím, že systém dvojího vzdělávání, o kterém už se tady mluvilo, je velice užitečný. Je to systém, který může pomoci v praxi, aby to, co se člověk eh, naučil ve škole, potom eh, bylo provázané s, nějakým, eh, s nějakou stáží. Mladým lidem to umožní setkat se se zaměstnavateli a získat zkušenosti. Vychová je to, nebo vybaví je to vším, co budou potřebovat, aby se mohli dobře rozhodovat o své budoucnosti a aby získali všechny ty poznatky, které jim chybí v konkurenci na pracovním trhu. Získávání zkušeností je užitečné jak pro mladé lidi, tak pro eh, zaměstnavatele, protože se navzájem od sebe můžou učit. Systém dvojího vzdělávání znamená spolupráci mezi systémem vzděláváním a trhem práce. Jedná se o systémové rozhodnutí, které může být dlouhodobé a tedy efektivnější. Může se to aplikovat po celé Evropské unii. Je um, o odpovědnosti eh, Evropského parlamentu eh, starat se o mladé lidi a zajišťovat jim dobrou budoucnost. Pokud se, jak, eh, pokud jste někdy o něčem takovém přemýšleli, tak teď je čas přejít k činům. Děkuji, Terry Reintke. Ještě než začnu, tak také chci říct, že jsem velice ráda, že jednou mám možnost promluvit s mladými lidmi, protože to nikdy nedělám doma. Ne, ne, ne. Děkuji vám každopádně za vaše připomínky, děkuji za tu inspiraci. Tady to je úžasná zeč na tom Twitteru. Eh, myslím si, že poslanci jsou mnohem aktivnější v digitálním světě, když jste tady teď a my tady máme ten Twitter. Já si myslím, že tady ten nepoměr eh, dovedností a pracovních sil je tak trochu důvodem eh, pro nezaměstnanost mládeže. Řada studií ale ukazovala, že to tak není. Říkali jste, že systém dvojího vzdělávání, duální systém může pomoci k praktičtějšímu zaměření vzdělávání. Může to být šance, aby mladí lidé získali praktičtěji eh, orientované vzdělání. Ale to je hodně dlouhodobá věc, protože eh, pro mladé, kteří jsou teď zaměstnaní, tohle, myslím, je něco hodně vzdáleného. Takže byste mám mohli eh, říci, mm, jestli neexistují nějaké krátkodobější nebo střednědobější plány nebo myšlenky, které bychom eh, si od vás mohli vzít a implementovat i na evropské úrovni. Thank you, eh, Mar- Děkuji vám, Marko Zane. Děkuji. Nejdříve bych chtěl poděkovat mladým lidem, protože je dobré, že eh, sem přicházíte a mluvíte tady a navrhujete konkrétní eh, věci, eh, které by se měly změnit. Je to dobrý důvod, aby se Evropský parlament začal zabývat konkrétními procesy. Lidé často říkají, že parlament je taková žvanírna, ale tohle by nám mohlo pomoci vdechnout život některým eh, těm konkrétním myšlenkám a vytvořit tady konkrétnější vazby mezi eh, vzděláváním a světem práce, no tak to je velmi důležité. Více praxe a méně teorie vzdělávání. Pokud se podíváte na italský systém, na univerzitní systém v Itálii, tak ten tomu to trochu chybí. Je tam spousta teorie a není tam moc praxe. Takže pokud eh, se vám podaří eh, v univerzitě nastavit nějak reálněji, tak to pomůže mladým lidem a společnostem, protože společnosti by tak získaly také způsob, jak posuzovat mladé lidi. Protože jinak se nemají podle čeho rozhodovat, kromě eh, nějakého hodinového pohovoru a životopisu, ale pokud máte eh, tedy zkušenost s nějaké stáže, tak to může být užitečné. Ale ještě předtím, než to uděláte, tak členské státy v Evropě by měly investovat do mladých eh, lidí, do těchto systémů. A v této krizi eh, jsme byli svědky, že první škrty v národních rozpočtech byly učiněny právě v oblasti vzdělávání mladých lidí. Takže vám děkuji za vaše iniciativy. Tak teď se těšíme na vaše reakci. Děkuji. I k té vaší první otázce. Pokud jde o nějaká střednědobé nebo krátkodobé um, plány nebo náměty, možná, že členské státy se nezaměřují na dlouhodobá řešení dostatečně. Já si myslím, že Všechna opatření, která byla zatím přijata, jsou krátkodobá. Příkladem dlouho, příklad dlouhodobého řešení, který chybí, je například, že ve Slovensku nemáme žádnou strategii zaměstnanosti mládeže. Kdyby už byla přijata bývá před několika lety, tak teď ten trend by asi vypadal jinak. Uh, já jsem příznivkyní dlouhodobých opatření a myslím si, že tady máme určité spoždění. Pokud je o vaši eh, druhou otázku, tak to byla, myslím, taková připomínka, ale souhlasím, že eh, sektor vzdělávání, školství tedy, a, a trh práce nejsou dostatečně eh, propojené. Na naší škole jsou jenom vzácné případy toho, kdy se zkoušky uznávají na základě nějaké praxe. A, a obecně eh, se profesoři eh, eh, k tomu staví zdrávě. Tak tohle spíš připomínalo takový speed dating než speed slyšení, speed hearing. Mysleli jsme zde, nebo dotkli jsme se zde řady důležitých témat z zvláštní perspektivy evropské mládeže a práce pro ní. Takže vám děkuji. To, co já vím o speed datingu, je, že člověk navrhuje nějaké vztahy, navazuje nějaké vztahy. Někdy. To je alespoň takový cíl. A to my tady vlastně teď děláme. A, a to e, jsme dělali i v květnu, když jsme se setkali a určitě se ještě vrátíme, protože to má být dlouhodobý vztah. A vy e, a vaše agenda se také stanete na naší agendou, takže to vám mnohokrát děkujeme. A my tady přece máme teď další téma, které musíme probírat. Děkuji. Uh, now we have the proposal for a directive of the european parliament of the council Dámy a pánové, teď nás čeká návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o námořnících, kterou se mění směrnice 2008-94 ES a tak dále. Uh, uh, yes. Let me just add that I want to thank the trans a aha, a ještě bych chtěla poděkovat tlumočníkům, říká paní předsedkyně, protože pokud je nějaký problém s rychlými slyšeními, tak je to to, že to je veliká zátěž pro tlumočníky, ale odvedli jste skvělou práci a za ní vám děkujeme. Uh, yes, on the agenda, exchange of views uh, on uh, seafarers takže námořníci, výměna názoru, změna směrnic. Slovo má paní Moran Chartier. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, že mi dáváte slovo. Děkuji všem kolegům, kteří tu zůstanou na toto nesmírně důležité téma na kterém by mělo záležet všem členům výboru. Proč je to tak důležité téma? Protože asi si vzpomínáte, co jste tu byli v předchozím období, že se jedná o převzetí projektu směrnice, která zrušila v březnu dubnu loňského roku, tedy která byla přerušena v nebo byla dovršena v čase, který byl nesmírně, nesmírně nabitý. Um, a proč nová směrnice? Protože jsou to určité výjimky, které se týkají um, lidí, kteří pracují na moři a tím pádem nám to umožňuje upravit několik dalších směrnic, která se týká bankrotu společnosti, práce v Evropské unii, která se týká práva na konzultaci, kolektivního propouštění a také eh, převodu a detašování pracovníků. To jsou samé zásadní, sama zásadní témata pro náš výbor eh, pro sociální pracovní otázky. Tuto práci na tuto práci bychom měli tedy navázat. A činíme tak s eh, nadějí a touhou uspět. Je to tedy slyšení sociálních partnerů se European Transport Workers Federation a s Evropskou eh, asociací armatérů A e, samozřejmě, že e, ostatně nám pomohlo ve vypracování této směrnice ta metoda práce. Již e, jsme zorganizovali zasedání, konzultační zasedání stínových zpravodajů o metodách a organizace naší práce. A můj návrh je následující. Já vyzývám eh, politické skupiny, aby pracovali na celém rozsahu této práce, protože vlastně máme k dispozici stejné informace. Takže máme společnou bázi znalostní. Pak každý může předložit své vlastní pozměňovací návrhy, ale vytvářím, vycházíme ze stejné informační báze. A to si myslím, že e, usnadní jak spolupráci mezi politickými skupinami, tak i rychlost a účinnost e, naší práce jako takové. Ten sdílený cíl je uspět v tedy této, tom, tomto přeskumu Eh, těchto směrnic, tak abychom konkretizovali legislativním způsobem ten eh, pokrok, eh, kterého již dosáhli rejdaři a námořníci a také, abychom mohli specifikovat celou tuto práci prostřednictvím um, hlasování s co nejjasnější většinou na plenárním zasedání. Předchozí práce byla příliš časově omezená, neboť nastaly evropské volby. Teď máme více, trošičku více času, ale sotva, protože se budeme snažit do března do, dospět k hlasování eh, na plenárním zasedání, takže sotva máme víc času, ale metoda práce, která teď spočívá ve sdílení maximálního množství informací mezi politickými skupinami, by nám měla eh, umožnit uspět. Já jakožto zpravodajka vás mohu ujistit, že jsem vám plně k dispozici ve snaze přispět k úspěchu této směrnice. Zoltán na tom také energicky pracuje. Můžeme v tom pak pokračovat se, se všemi stínovými zpravodaji, tedy doufám, že bude to korunováno úspěchem. Důležité je, abychom hovořili se všemi aktéry, se všemi hráči, to znamená s těmi samotnými námořníky a rejdaři, jich se tato legislativa týká. Děkuji. Slovo dostane komise na pět minut. Paní Guin, jestli to dobře vyslovuji. Děkuji vám. Myslím, že dnešní vaše zasedání se věnuje slyšení sociálních partnerů. Já se ráda vyjádřím po prezentacích a výměně názoru s poslanci výboru. V tom případě dostane slovo Mark Dickinson z Federace pracujících v dopravním sektoru. Děkuji vám, paní předsedkyně. Poslanci a poslankyně, jmenuji se Mark Dickinson a jsem eh, generální tajemník Notice International, což je odborový svaz námořních pracovníků ve Spojeném království a v Nizozemsku. A já tu hovořím z titulu eh, mluvčího Evropské federace eh, zaměstnanců pracujících v dopravě. Jsem tedy volený mluvčí v rámci výboru pro sociální dialog. A jsem také zástupce předsedy Evropského, e, Evropské sekce ETF. ETF je zastřešující organizací sestávající z odboru z dopravy a rybolovu. Máme 213 e, svazů a představujeme 2,5 milionu pracovníků v dopravě, v námořní dopravě. Necháme zaznít více než 270 tisíc námořníků eh, v 77 eh, združeních v několika členských státech, které vlastně zastupují všechny eh, státy, příslušné státy, členské státy Evropské unie. A vždy nám záleželo na tom, abychom vedli progresivní, ale zároveň náročný dialog se Evropskou eh, unii, a to již několik dekád. Teď si zasadit do kontextu naší návrh dohody z EXA o eh, odstranění eh, některých výjimek. Jak víte, evropské označení se vztahuje na všechny pracovníky ve všech sektorech Doteď některé směrnice um- umožňovaly členským státům, eh, aby vyloučili námořníky na základě specifické povahy námořní dopravy. Tím eh, byla, bylo možno zacházet s námořníky jinak než s jejich protěžky na pevnině. A z perspektivy ETF tato situace musí být napravena a to co nejefektivnějším způsobem. O co usilujeme? O to, aby byla dodržována práva, která uznává listina základních práv Evropské unie, a abychom je potom uplatnili toto pravidla na námořníky. Legislativní návrh komise, který mění relevantní evropské směrnice, byl tudíž s napětím očekávan. Vyvolal však určité reakce, ať už pro nebo proti, a obecně na základě přeskoumání praktického uplatnění se ukázalo, že tento text přispíval k, nebo vyvolával určitá zmatení a neřešil některá, eh, některé klíčové ohledy sociálních partnerů. A nyní se obraťme k významu sociálního dialogu. Po eh, prvním, eh, po té, co po tom prvním kole, kdy to prošlo vaším výborem, a tak se ukázalo, že je potřeba trošku ubrat z té emocionality té debaty, která eh, byla eh, příliš, až příliš živá. Proto jsme začali hledat um, společné pozice, protože vždycky je ovšem potřeba k dialogu mít dva partnery. A v průběhu let ta míra úspěchu byla různá, ovšem dnes mohu před vás předstoupit spolu se svými protěžky z EXA, eh, s paní Pia Vos a sdělit vám, že je tu kompromisní dohoda, na které se dohodly obě, stránky tohoto, obě strany tohoto odvětví. Pokud jde o tuto výjimku, o toto vyloučení námořníků z legislativy. Dohoda byla přímým překvapením v tom směru, že to nebylo něco, co bylo možné považovat za hotovou věc. A ten nový začátek nebyl snadný. Ale rozdíl byl v tom, že ETF a EXA nyní měli jasný závazek podílet se na konstruktivním dialogu a tím se nám podařilo překlenout výchozí rozdíly. A e, doufáme, že návrh e, komise bude díky této iniciativě zlepšen, zpraktičněn díky konzultacím a informacím při eh, v zájmu eh, optimálních pracovních podmínek námořníků. A teď eh, předám slovo kolegyni. Thank you. Madam Chair, Madam... Děkuji. Paní předsedkyně, paní zpravodajko, vážení europoslanci, jak právě říkal pan kolega, já jsem eh, Pěv Fostová a předsedala jsem skupině loďařů během sociálního dialogu. Ráda bych vám nejprve poděkovala jménem eh, asociace EXA za přizvání a našich sociálních partnerů v oblasti námořní dopravy, abychom vám představili náš společný návrh k těmto pěti sociálním směrnicím. EXA zastupuje Národní loďařské asociace Evropského společenství a Norska. Členské společnosti národních asociací provozují všechny typy lodí a obchodují po celém světě. Evropští loďaři jsou velmi aktivní jak v tradičním obchodním eh, loďařství, ale jsou také světovými lídry v offshoreovém průmyslu, kde provozují e, celou řadu velmi sofistikovaného, sofistikovaných druhů vybavení. Evropští loďaři jsou aktivní jak v dopravě osob, tak v dopravě zboží. Ať už tedy v kontejnerech, a nebo převážení e, zboží ve velkých, ve velkých objemech. Nejde pouze o přepravu zboží mezi evropskými přístavy, jde i o aktivity na krátkých trasách, kde se dováží zboží do přístavů mimo Evropskou unii, ale jde i o převážení zboží na otevřeném oceánu a přes eh, Atlantik. Loděři jsou také aktivní v cross-tradingu, což znamená tedy v obchodování s kontinenty jinými než je kontinent evropský. V nedávné eh, zveřejněné studii Oxford Economics se píše, že evropští loďaři ovládají 40 světové flotily, z hlediska tedy hrubé tonáže a zaměstnávají zhruba 2,3 milionu lidí. Celkový příspěvek evropského lodního průmyslu k HDP v Evropě je zhruba 145 miliard euro. Toto je hospodářská realita, na kterou musíme pamatovat, když diskutujeme o návrhu Evropské komise o směrnici, která by zrušila stávající sociální výjimky pro námořníky. Je zásadní uvědomit si, že tato otázka není pouze jednoduchou administrativní úpravou pěti relevantních směrnic. To skutečně ne. Jedná se o otázku velmi složitou, a to jak z hlediska právního, tak z hlediska zohlednění možného negativního dopadu na evropské loďařství a na evropské námořníky. Jinými slovy, diskuse mezi EXA a ETF na toto velice důležité téma nebyly vůbec jednoduché. Trvalo velmi dlouho, než jsme vzájemně pochopili celou složitou situaci a než jsme poznali, jaké jsou obavy a zájmy druhé strany. Nicméně po velmi intenzivních a obtížných vyjednávání se EXA a EETF podařilo něco, co by mnozí označili za nemožné. Našli jsme totiž dohodu s konkrétními návrhy na pozměnění původního návrhu komise. Náš společný návrh představuje spravedlivou a křehkou rovnováhu mezi eh, zájmy a obavami obou stran a podpořili ji obě zastoupené strany ve vyjednáváních. Paní předsedkyně, vážení europoslanci, toto téma je velmi složité. To teď uznávají všechny strany, zejména EXA, ETF a všechny jejich členské organizace, ale uvědomuje si to i Evropská komise a i Rada ministrů. Doufáme, že i vy uznáte složitost tohoto tématu v nadcházejících diskusích a že náležitě zohledníte fakt, že sociální partneři dospěli spravedlivé a dobře vyvážené dohody. Náš kompromis, nebo jak říká eh, Mark, náš společný výkon je základem pro vaši další práci. Děkuji, teď mají slovo stínoví zpravodajové. Jako první Agnes Jungmerius. Děkuji. Děkujeme našim hostům, že přijeli mezi nás, aby nám vyjasnili, jaké je jejich stanovisko k tomuto Ráda bych vám poděkovala za dohodu, které jste dosáhli. Nebylo to jednoduché, jak sami říkáte, a myslím si, že to velmi dobře ukazuje, že jste skutečně odvedli velké množství práce, které nám, která nám umožňuje dosáhnout této dohody. V předchozím období, funkčním období parlamentu, se nám toto nepodařilo a fakt, že se to teď podařilo vám, si zaslouží chválu. Mám několik otázek na obě strany ve vyjednávání a jednu otázku na komisi. První otázka. Asi očekáváte, že se na to zeptám, ale přesto se na to zeptám. Dohoda je už na světě, a je potřeba zohlednit, že sektorální sociální dialog je něco, co samozřejmě nejlépe znají sami námořníci. Já jsem přesvědčena, že my v Evropském parlamentu bychom měli vaši snahu podpořit. Jinými slovy, budeme předpokládat, že nejlepší řešení pro nás je tuto dohodu zde v parlamentu přijmout. Předpokládáme správně? Za další, co se týká obsahu jako takového. Z obsahové stránky je ten odsouhlasený text poměrně jasný. Chápeme, že ještě probíhají i některé diskuse na poslední chvíli, což se týká například oznámení, masového propouštění a tak dále. Možná, že byste nám mohli dát mohli dát informace o tom, jak tyto věci vypadají. A potom jenom jedna otázka ze zvědavosti, když dovolíte. Proč jste se rozhodli zavést tento styčný bod pro hromadné propouštění námořníků? Proč by se tento systém měl nastartovat jenom, když se toto stane uvnitř EU? Proč je to omezeno jenom na eh, jaksi vnitřní prostor EU? A teď otázka na komisi. Eh, paní Foss právě zmínila otázku akceptance této dohody v komisi. Je pravda, že jste s tímto byli spokojeni? Souhlasí Rada a Komise s tím, že nejlepší způsob, jak postupovat dál v této věci, je teď pracovat na přijetí této sektorální dohody? Děkuji. Děkuji vám. Ola Tornes. Ja, tak, eh. Děkuji. Eh, chtěla jsem říct, že tohle je dobrý přístup a jsem velice spokojená s sociálními partnery. Já jsem z Dánska a mám dánský eh, původ a mohu říci, že eh, u nás jsou sociální partneři zajedno a hm, potom eh, poslanci parlamentu, pokud jsou tedy sociální partneři zajedno, tak je respektují. A proto se chci zeptat komise. Možná, že by bylo eh, zajímavé, kdyby nám komise nastínila, co eh, si myslí o dohodách mezi sociálními partnery. Eh, jde to směrem původního návěru, návrhu komise, protože někteří partneři říkali, že je nesmírně náročné dosáhnout nějaké dohody. To znamená, že to eh, bylo potom doladěno podle návrhu komise, ale pro další činnost by eh, bylo eh, zajímavé znát názor komise. Co si myslí tedy o dohodě partnerů? Děkuji. Anna Gerkes není. Tak paní McIntyre. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Onigerika tady opravdu není, takže místo něj eh, jsem tady i já za ECR. Eh, Rád bychom poděkovali tady všem eh, řečníkům a hm, také naší zpravodajce, protože paní Moran Šartě tady vždycky odvede dobrý kus práce a jsem si jistá, že tentokrát to nebude jinak. Globální povaha a rejdařského průmyslu ve spojení s praktickými obtížemi definec, definování toho, eh, na koho se vztahuje konkrétně tato definice námořníků, eh, stěžuje velice nějaký zásah na globální, na, na, na eh, úrovni Evropské unie. ECR e vítá vynětí z směrnice o vysílání pracovnících. Vysílání pracovníků bylo jasné, že to by vůbec nepomohlo a vlastně by to eh, bylo třeba potom vlastně předefinovat to vysílání. Stávající scénáře uvnitř EU, kde je směs výjimek, je neudržitelný, ta stávající situace. A proto navrhujeme postupné eh, odbourání výjimek pro eh, námořníky. Navrhované opatření by mohlo vést k tomu, že eh, rejdařství by se přihlašovala pod jinou lajku, než eh, a tím by vlastně úroveň ochrany, eh, kterou chce Evropská komise zajistit evropským námořníkům, by se ztratila. Také se ukazuje, že vzhledem k tomu, že máme tady ojedinělé nebo jedinečné pracovní prostředí námořníků, tak eh, ty výjimky by mohly být eh, zrušeny s minimálními náklady a narušením prostředí eh, pracovního pro námořníky. No, odbory jsou také údajně pro ty pozměňovací návrhy. Posouzení dopadu komise nenavrhuje potenciální náklady pro směrnici o informování a konzultacích. Jelikož ehm, není zřejmé, kolik námořníků vlastně eh, je na moři, ale jsou tady ehm, osnovy, eh, tedy eh, návrhy, že komunikace přes telefon, přes satelitní telefon by mohla stát 630 eur za člena za jednání, takže by mě zajímalo opravdu, kolik by stály ty náklady, kdyby, se, kdyby pro ně začala platit směrnice o informování a konzultacích. A e, údajně e, Evropská unie e, nebo tato směrnice by vytvořila harmonizovaná práva pro námořníky. Ovšem my jsme obezřetní. Musíme zajistit, aby během vyjednávání v parlamentu jsme nevytvořili další zátěž, která by přinášela minimální hodnotu. O to bych požádala. Děkuji. Patrik, ale tady není Erik. Patrik Lejerik tu není, takže Jean Lambert, tady také není. Tak dám slovo paní eh, Daniela Ajuto eh, za EFDD. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Vážení kolegové, já tady hovořím jako stínová zpravodajka frakce k tomuto, respektive kolegy, takže tady dnes bohužel nemusí být, nemůže být, protože je dnes v Římě. Jsme velice potěšení tímto návrhem ze strany komise. V eh, námořníci mají nižší úroveň sociální ochrany než jiné kategorie, což znamená nedostatek, eh, který nemůžeme eh, přijmout dnes. Nedostatek ochrany námořníků znamená, že její že, že ta práce je méně přitažlivá pro mladé generace. A dostatek eh, kvalifikované práce je zřejmý v Evropě. Tato eh, směrnice přichází eh, spolu s mm, návrhem dohody pro sociální partnery, který také vítáme. Jsou to jenom první kroky pro sektor, který potřebuje naši pomoc, takže jsme rádi, že vidíme ten návrh směrnice a těšíme se na to, až bude paní zpravodajka spolupracovat s ostatními tak abychom to co nejdříve eh, projednali. A těšíme se také na eh, náměty od sociálních partnerů. Děkuji. Děkuji a teď dostává slovo paní Niriada, která se zastupuje eh, výbor pro rybolov. Děkuji. Já si myslím, že jsme všichni tady na stejné lodi, abych tak řekla, pokud jde o mm, Eh, osud námořníků. Proto vítám návrh komise. Musíme zajistit eh, bezpečí a podporu eh, pro námořníky. Pokud máme dosáhnout nějakého modrého růstu, tak musíme také jít proti sociálnímu dumpingu. Komise by také měla monitorovat sociální dumping v tomto sektoru. Jsem ráda, že tady má být neregresní doložka a revizní doložka ale mám určité eh, ob, eh, hm, obavy. Eh, v oznámení podle směrnice o kolektivním propouštění by se nemělo dělat jenom úřadu státu vlajky, ale také státu, kde, odkud byli ti námořníci nabráni, pokud jsou tyto státy odlišné. a ty, ta příslušná plavidla se nesmírně e, liší, pokud jde o velikost a počet zaměstnanců, tak nemůžeme mít e, univerzální model přístupu. Pokud na jedné lodě je 30 lidí, tak je třeba se k ní, k ní zacházet e, jinak než s malým rodinným plavidlem. Také vyloučení v sdílených rybářů, to by zajistilo určitých, to by mohlo přitáhnout více lidí do, to, do této práce a díky tomu také eh, ti lidé v tom sektoru budou vědět, že až budou eh, stárnout, tak budou moci si udržet svoji důležitou roli v tom sektoru. Myslím, že výsledek eh, toho vyjednávání by měl být tady důležitý pro vzdělávání, tedy pro posílení prestiže tohoto sektoru. Jsou tady určité obavy, pokud jde o, o úroveň modernizace a souvisejících nákladů, o související náklady. A já si myslím, eh, že mohu doporučit eh, zvýšené financování k modernizaci eh, lodí, které potřebují tu moderní technologii, tak aby mohli pokračovat ve své činnosti. Bylo by dobré, kdyby nám komise pomohla mm, zde tuto situaci vyhodnotit. Potom tady mám také ještě jednu otázku. Ehm, hovořili jste v tom posouzení dopadu komise, že se budou dělat dvě studie. Jedna k ehm, změnách a poklesu těch námořních kariér. Kdy ehm, uvidíme tohleto už uvedené do praxe? A jaké výsledky to asi přinese? Děkuji. Děkuji vám. A teď dám slovo komisi, tak to bylo několik otázek ale také připomínek k tomu tématu. Please. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tyto návrhy, které tu máme na, které, tento návrh, který je na stole, ten návrh komise, ne, se neobjevil jen tak z jasna, ale připravoval se více let. A já chci stručně připomenout tu jeho historii. Stejně jako všechny návrhy podle článku 153 smlouvy sociální kapitola, tak komise předkládá návrhy pouze po konzultacích na základě článku 154 smlouvy, jako na základě konzultací se sociálními partnery, což se stalo i tentokrát. My jsme dvě kola konzultací, kdy účastníci z oboru rybolovu mohli předkládat své vstupy a v, v tehdy sociální partneři tak tam byl pozitivní přístup ze strany odborů, ze strany zaměstnavatelů, spíše negativní přístup. na úrovni sociálních partnerů. A právě proto jsme pokračovali v naší práci hodnocení dopadu, pokračovali jsme v dialogu se sociálními partnery, průmyslovým odvětvím, abychom mohli diskutovat o specifičnosti tohoto oboru. Právě proto jsme nastavili celou věc tak, aby bylo možné odlehčit finanční dopady změn a zároveň si přitom zachovat ambiciozní přístup, aby bylo možné zblížit práva pracujících na pevnině a na moři. Mezitím od listopadu 2013 Diskuze s členskými státy v Radě ukázaly, že některé členské státy, které mají obzvlášť významné odvětví, zejména pokud tedy se jedná o eh, obchodní námořní sektor, tak eh, měli určité specifické požadavky, sociální partneři se sešli když konstatovali, že ve vztahu k některým eh, ustanovením komise nedošlo k významnému pokroku v jednáních v rámci rady. Za nás, za komisi. Já nevím, jestli se nám líbí tango. Možná by to byly jiné styly tance, protože potřebujeme více aktérů, protože jsme tady tedy v procesu spolurozhodování. Ale i tak jsme pozitivně přivítali diskuze sociálních partnerů, které umožnily dospět eh, a eh, jak si načrtnout některá řešení s potenciálně pozitivním vlivem na další jednání na úrovni rady. Díváme se na to tak, že celkově řečeno pozice, společná pozice sociálních partnerů sdílí celkový směr návrhu komise, ale nicméně sociální partnery, partneři našli poněkud jiné ekvilibrium v některých ohledech, než to k němuž dospěla komise. Proto je potřeba přihlédnout k celému balíčku. Samozřejmě s tím, že obecné cíle jsou stejné. U některých ustanovení společná pozice sociálních partnerů jde trochu dál než pozice komise. V jiných případech naopak je zdrženlivější, ale je potřeba to vnímat v úplnosti diskuzích v radě, ten příspěvek sociálních partnerů byl vnímán jako pozitivní ze strany mnoha členských států. Náš návrh trvá, je, tu, je to samozřejmě spolurozhodování, takže jsme připraveni nadále pomáhat parlamentu a radě nadcházejících eh, týdnech při snaze dosáhnout dohody ještě v letošním roce. A k eh, otázce paní McIntyre bych řekla jen to, že v našem posouzení dopadu o nákladech změn navržených komisí na stránce 39 toho posouzení dopadu se hovoří také o těchto nákladech. To jsou zejména ty informační a konzultační náklady, které samozřejmě um, existují. Toto hodnocení tam je. Můžeme reagovat eh, na to, co říkala paní zpravodajka pozítří na výboru pro rybolov. Děkuji. Děkuji. A Mark Dickinson, máte pár minut na schrnutí. Uh, thank you. Uh... Děkuji, paní předsedkyně. Eh, chtěl jsem se stručně vrátit k té poměrně jasné otázce, na kterou se ptala paní Stínová zpravodajka protože eh, ona se zeptala, zda sociální partneři chtějí vaši podporu. Eh, stručně ano. Chceme vaši podporu a potřebujeme ji. Naše kompromisní dohoda samozřejmě není závazná, ale pokud mi dovolíte, rád bych navrhl, že právě takto je potřeba tu dohodu vnímat. Je to pozitivní výsledek, který ukazuje potřebu našeho aktivního sociálního dialogu na evropské úrovni a my víme, že komise eh, jak si, si dělá velké naděje v této oblasti. ETF tento přístup podporuje, doufám, že i kolegové z EXA. Naše kompromisní dohoda není dokonalá, ale to není žádný kompromis. Jsme přesvědčeni, že tento kompromis přispěje k cíli odstranění e, těchto omezení a že zajistí rovné zacházení námořníků jako pracov, e, stejně jako pracovníků na souši. Obě strany učinili kompromisní kroky, paní předsedkyně, a dosáhli schody. Je to velmi pečlivě vyvážená dohoda a představuje nejlepší kompromis, kterého jsme vzhledem k nárokům našich obou stran mohli dosáhnout. Proto bych rád apeloval na všechny, aby věnovali našemu návrhu, naší dohodě plnou pozornost během projednávání tohoto návrhu a aby podpořili tento podle našeho názoru velice kvalitní výsledek našich jednání, protože to bude představovat pozitivní výsledek jak pro loďaře, tak pro námořníky v Evropě. Děkuji ještě paní Mos. Děkuji. Začnu tím, že řeknu, že souhlasím s Markem Dickinsonem v tom, co právě říkal o podstatě naší dohody. Ačkoliv z právního hlediska Toto asi nemusíme považovat za závaznou dohodu mezi sociálními partnery. My jako sociální partneři ji za takovou závaznou dohodu považujeme a to je, myslím, velmi důležité. Eh, ráda bych reagovala na otázku týkající se hromadného propouštění, kterou položila paní Stínová zpravodajka. Asi se hodí poznamenat, že na rozdíl od původního návrhu komise se EXA a ETF dohodli, že budou aplikovat směrnici o hromadném propouštění i na lodní průmysl. Pokud se například nějaká eh, lodní společnost rozhodne hromadně propouštět, bude mít povinnost sledovat pravidla směrnice 98 eh, 59 vzhledem k, eh, včetně toho jak si čekacího období což je období o délce až 30 dní, po které musí společnost počkat s provedením toho hromadného propouštění. A během tohoto období může probíhat diskuse mezi eh, zaměstnateli a zástupci odborů o tom, jakým způsobem to propouštění bude probíhat. A eh, Pakliže proběhne hromadné propouštění, musí být pak, musí být pak, in, pak informovan příslušný úřad země vlajky. A to dává smysl v námořní dopravě zejména z právního hlediska a vzhledem k tomu, že princip eh, státu vlajky je princip, který sleduje celá řada členských států. Děkuji. Děkujeme paní Moran Chartier a její poslední komentáře, prosím. Merci, madame la... Děkuji vám, paní předsedkyně. V první řadě děkuji našim partnerům, kteří se e, plně e, tedy oddali té e, myšlence to slyšení, e, že Eh, jasně potrhli význam tohoto sektoru pro evropskou ekonomiku a významu směrnic, které se musí zdokonalit, posunout tak, abychom eh, vyřešili tento problém těchto výjimek. Druhý bod, na který eh, jsem obzvlášť citlivá, který mi obzvlášť blízký, je Význam této předběžné dobu, dohody této ve, velmi významné koordinace po tom předchozím selhání našeho prvního návrhu směrnice, což bylo eh, v březnu v dubnu loňského roku. Myslím, že to selhání nakonec bylo, jak se říká, eh, k něčemu dobré, tak jako všechno zlé je pro, k něčemu dobré, protože lépe nastavilo podmínky pro to, aby se nám to tentokrát po, eh, povedlo. Teď už nemáme luxus, že bychom si mohli dovolit znovu selhat. Proto jsem chtěla združit všechny stínové zpravodaje a upozornit je, že je tu velmi důležitá informační koordinační práce. Třetí bod. Mnozí z vás to také řekli. Sociální dialog. Já vás v tomto eh, ohledu naprosto chápu, a to do té míry, že jsem navrhla kolegům stínovým zpravodajům eh, různých skupin abychom v rámci meziskupiny, což je meziskupina eh, odborového charakteru mezi parlamentem a evropskými odbory, abychom mohli i toto téma probrat na této interskupině, tak abychom pak dospěli k co nejlepšímu koncenzu v hlasování na, plenárc, na plenárním zasedání. Čili to je něco, co chci říci, protože mi to přijde naprosto zásadní. Jinak byste to řekli, je to komplexní otázka, vedli jste skvělou práci, kterou plně respektuji, ale připomínám všem kolegům, stínovým suravodajům, že se to týká více různých směrnic, pěti textů. A, takže parlament opravdu odvádí svoji práci spolu legislátora, protože e, takto revidovat eh, směrnice, to vyžaduje velmi přesnou práci juristů, lingvistů, velmi přesnou práci legislativního charakteru. Není to práce, kterou můžeme brát jenom tak na lehkou váhu. Ale když eh, vezmeme na jedné straně skvělou koordinaci mezi vámi, tak i my eh, z naší strany Eh, zase odvádíme skvělou legislativní práci, je to eh, zkrátka spolupráce. A nyní prostřednictvím této práce my, a teď myslím všichni, my všichni, můžeme sladit legislativu se eh, listinou základních práv, kterou jsme odhlasovali. Není žádný důvod, aby na jedné straně my jakožto legislátoři jsme, aby jsme na jednu stranu schválili listinu základních práv aby nás potom uspokojila, uspokojilo vyloučení toho či eh, onoho segmentu zaměstnanců z těchto práv. To není možné. Přejeme si, aby nové technologie na palubách loď. Teď tady kolega z výboru pro libavost zmizel, ale Doufám, že tyto technologie umožní i konzultace samotných e, zaměstnanců, samotných pracovníků na moři, když bude možno konsultovat i těch, se to přímo týká. Takže tolik ve stručnosti náznak další práce podle kalendáře. A dnes se pustíme do naší práce tady všichni společně. Už jsme se sešli eh, jakožto tedy politické frakce. Máme první návrh, který bude odeslan překladu k 18. prosinci. Vidíte, jak to všechno postupuje rychle. Pak eh, probereme tento návrh 21. nebo 22. ledna příštího roku a doufáme, že lhůta pro pozměňovací návrhy bude 29. ledna, což by mělo umožnit přeskoumat tyto návrhy 26. února a mezi stínovými zpravodaji pak dopracovat možné kompromisy v dalších týdnech 10, 11 nebo 12, tak, aby mohli mít solidní hlasování na výboru Ample. Nepodceňujme význam hlasování na výboru. Význam a rozsah naší dohody na výboru EMPL do značné míry předurčuje úspěch hlasování na plenáce. Takže se eh, na vás spolehám, můžete se spolehnout na mé stoprocentní angažma. Děkuji všem za spolupráci. Počítám, že eh, budeme eh, o tom eh, hlasovat 24. března. Děkuji všem za vystoupení a teď si dáme tříminutovou pauzu, než se pustíme do projednávání další zprávy. Okay, we start with... Takže, dámy a pánové, jdeme na další bod na pořadu jednání. Evropská síť služeb zaměstnanosti, přístup pracovníků ke službám mobility a další integrace trhů práce. Každý řečník který teď bude mluvit, bude mít 6 minut na prezentaci a jako první dostane slovo Robert Plumr z Eurobusinessu. Děkuji, dobré odpoledne. Díky za pozvání a za možnost promluvit jménem Business Europe. Za prvé je důležité říci, že podporujeme opatření na podpoření mobility mezi evropskými státy a EURES eh, vnímáme jako aktéra s zvlášť důležitou rolí, zejména vzhledem k celkovému záměru tohoto nařízení a tomu, co dělá EURES, tedy cílenějšímu spárování poptávky a nabídky práce. Zároveň je důležité zdůraznit, že si myslíme, že Zaměstnavatelé musí si zachovat dostatečnou flexibilitu, co se týká eh, vylučování transferů volných míst na portál EURES, což je samozřejmě také otázka nového navrhovaného rozsahu pole působnosti EURESu, což by zahrnovalo například otevření se vůči soukromým agenturám a nebo zahrnutí přeshraničních eh, stáží. Principiálně toto podporujeme, ovšem je zde několik eh, konkrétnějších bodů, které, když dovolíte, také později zmíním. Jak už jsem řekl, princip jako takový podporujeme, eh, který se pojí se, se stážemi, protože si myslíme, že mohou podpořit zaměstnatelnost osob, které se jich účastní a mohou představovat i určitou přidanou hodnotu pro zaměstnavatele. Konkrétně v otázce stáží typu traineeship – je jedna věc, kterou chci zmínit konkrétně, a to je jaksi principiálnější argument související s tím, jakým způsobem tyto stáže se definují v, té, v tom nařízení, kde se zmiňuje, že osoby na stáži, které vstupují do pracovního poměru, budou klasifikovány jako pracující, jako pracovníci. Z principiálního hlediska je pro nás důležité, že stážisty nepovažujeme, ať už by to byli ti, kteří se jaksi účastní stáži na volné trhu a nebo nějakého konkrétního programu, nepovažujeme je za pracovníky jako takové. A proto je velmi důležité toto zmínit v článku o definicích, to je článek 2. Také by v nařízení mělo být, měl být prostor pro uznání jiného statutu stážistům. Nařízení se zdá je orientováno hlavně na stáže na otevřeném trhu, ale myslíme si, že by se měla zohlednit i možnost přeshraničních stáží v rámci procesu vzdělávání. Zmiňuje se, že by mohla existovat možnost tyto stáže výjmout eh, z pole působnosti tohoto, eh, zejména tedy eh, učňovské stáže, ale já bych rád zdůraznil, že je potřeba zajistit více spolupráce mezi programem Erasmus a Euresem. V Erasmu vidíme, že nabízí možnosti pro studium v zahraničí a myslíme si, že v této oblasti by mohla být zahájena užší spolupráce mezi Erasmem a Euresem, která by zajistila přeshraniční mobilitu, napojenou samozřejmě na združování studentů na patřičné úrovni, což by samozřejmě zvýšilo i jejich vlastní zaměstnatelnost. A podobně to se také týká stáží, které se do tohoto mají zahrnout, tedy učňovských stáží. Eh, opět i zde by platilo napojení na program Erasmus a musíme si také uvědomit, eh, lišící se regulační prostředí v různých členských státech, což může eh, ještě se lišit jaksi na národní a někde i regionální úrovni a i to může mít dopad na druh systému, ať už je to systém duální, nebo je to systém eh, založený na školách, nebo založený na práci, který se pak aplikuje. A my si myslíme, že je potřeba, aby v nařízení byl určitý prostor, který by toto zohlednil. S tím souvisí jedna techničtější poznámka, ta se týká toho, jakým způsobem se informace o stážích a učňovských stážích zobrazují na různých webových portálech, v různých systémech v různých státech. Například, když se podíváte na duální systém, tak je potřeba umožnit různé zobrazování informací o smluvních vztazích se společnostmi. Samozřejmě tady je jiná teoretická a praktická složka a také informace o platu. Jeden bod na závěr, když dovolíte, se týká role evropských sociálních partnerů. V nařízení je určitá možnost toho, aby zástupci sociálních partnerů v Evropě poskytovali stanoviska o návrzích národních e, pracovních programů a my si myslíme, že toto by mělo probíhat na národní úrovni se schválením příslušných aktérů. Nemyslíme si, že toto je vyloženě role pro evropské sociální partnery, aby dohlíželi na národní programy. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme vám. Slovo má paní de Naštedgard z ETUC. Děkuji. Děkuji za pozvání. Děkuji za možnost zúčastnit se této výměny názorů návrhu nařízení o EURES. Jak víte, ETUC, jakožto odborové hnutí, se aktivně podílelo na síti EURES už od samého začátku, a to ještě před rokem 1994, kdy proběhlo oficiální spuštění EURESu. My zastáváme mobilitu, ale spravedlivou mobilitu. Pro nás mobilita, i když je třeba vysoká, vysoko na žebříčku priorit evropské agendy, nevyřeší všechny problémy v oblasti nezaměstnanosti, protože pokud nebudeme mít dostatečné, dostatečnou tvorbu pracovních míst, tak je slovo mobilita jakousi iluzí. Takže v rámci sítě EURES a přeshraničních partnerství EURES je toto názor sdílený i službami veřejné, veřej, eh, veřejnými službami a zaměstnavateli? Všichni si myslíme, že je potřeba vytvářet kvalitní pracovní místa. Je také potřeba zajistit mobilitu stážistů a učňů. I toto podporujeme. Nicméně potřebujeme spravedlivou mobilitu. Aniž bychom zabíhali do podrobností, věřím, že je jasné, co tím myslíme. V dnešní době je mobilita velmi důležitá v Evropské unii. A to i pro komisi. Nova, no, nový konkrétní komisař má eh, na starosti sociální otázky, mobilitu a znalosti a dovednosti. Na druhou stranu zde máme tuto směrnici o vynucování práva, která zajišťuje práva mobilních pracovníků, což je pro nás velice důležitá směrnice. A to je stanovisko, jak doufáme, které sdílí i parlament. Teď, probíhá, teď musí nastoupit fáze implementace. Já bych ráda zdůraznila, že na jednu stranu se jedná o uznání a posílení sítě EURES v rámci této směrnice, ale také jde o posílení a uznání klíčové role sociálních partnerů v tom smyslu, že poskytují informace, poradenství a zajišťují respektování práv mobilních pracovníků. Takže jenom abych odkázala na tuto směrnici, která říká, že členské státy musí vytvořit příslušné úřady, které zajistí spravedlivou mobilitu. Kromě toho je zde také role existujících struktur a institucí. Nemá smysl vytvářet nové úřady. My máme, používáme úřadovny EURES a samozřejmě máme i naše vlastní kanceláře odborového hnutí. Co se týká návrhu nařízení, tento návrh podporujeme. A to proto, že posiluje roli sítě EURES a e, pokud je zde nějaký nedostatek, tak je to nedostatek viditelnosti sítě EURES, toho, čeho dosáhla, toho, čeho dosahuje e, v rámci programu směny jaksi informací o volných pracovních místech. Jako sociální partneři se této výměny účastníme, často v rámci eh, veřejných služeb, služeb eh, veřejného zaměstnání. Od začátku zdůrazňujeme důležitost zapojení soukromého sektoru. Jednak jde o služby nabízející zaměstnání ve veřejné sféře, ale musí také o soukromou sféru. Takový systém však zatím není jasně načrtnut. Proto je důležité, abychom zajistili existenci náležitého rámce, který umožní monitoring a řízení participace. V rámci toho je velmi důležité, to vidíme i dnes v síti EURES, aby se účastnili sociální partneři, a to nejenom na úrovni EU nebo na regionální úrovni, prostřednictvím existujících me- meziregionálních rad a partnerství, jak říkal Robert. My žádáme od začátku o poradní výbor pro svobodný pohyb pracu- pracovníků a v tomto smyslu jsme také sepsali několik dopisů komisi. Říkáme, že klíčová role sociálních partnerů musí být uznána i na národní úrovni. A to musí být součástí těch národních, národních koordinačních úřadů. Provádíme náležitý monitoring v rámci koordinační skupiny EURES A z toho vidíme, že už se blížíme našemu cíli, ale zatím není úplně jasné, jak se nám to daří. Proto je nutné, aby toto bylo jasně uvedeno i v nařízení. Další důležitý prvek jsou přeshraniční partnerství. To je naprosto zásadní. Kromě regionálních služeb pro zaměstnanost máme i sociální partnery, ehm, Rady odborových svazů jsou často nadregionální. A i tam musí probíhat výměna informací o pracovních nabídkách. V některých zemích je takovéto nabízení práce však nelegální. Proto nabízíme nejenom zaměstnání, ale někde hlavně kontakt mezi sociálními partnery a zřizujeme také informační rady, Máme k dispozici síť zhruba 80 poradců EURES a ta odvádí velmi důležitou práci, ovšem bohužel v návrhu nařízení se toto vůbec neobje, neobjevuje. Uznáváme, že se zmiňuje alespoň důležitost přeshraniční spolupráce, ale v, minul, v nejnovějších studiích komise vidíme, že máme zhruba milion sto tisíc pracovníků v terénu. Ale to nejsou pouze, nejde pouze o tyto pracovníky konkrétně, jde o celou jejich síť ve všech 28 členských státech. Je zde celá řada překážek. Jak víte, objevují se stále nové a nové. To víte lépe než já ostatně a i v rámci otázek sociálního zabezpečení, legislativy, eh, jako jsou pracovní zákonníky a tak dále, a daňové legislativy. Kdykoliv se objevuje v zásadě nová legislativa, objeví se i nové problémy. Takže to jsou ta hlavní sdělení, eh, která ETUC a naše členské organizace zde chtěly vyjádřit. Děkuji vám za pozornost, těším se na případné otázky a připomínky. Děkujeme. Slovo má Eric Arkins, manažer EURES pro eh, vlámskou službu eh, pro zaměstnanost. Eh, děkuji vám za pozvání. EURES už a jeho reforma je na pořadu jednání už asi čtyři roky a za ty čtyři roky se asi leco změnilo v přístupu k této otázce. I naš, a, naše agentura provedla určité reformy v oblasti Euresu. Od roku 2012 jsme integrovali služby Eures plně do námi nabízených služeb. Hovoříme tak tady o službách mimo jiné mezinárodní mobility, samozřejmě hovoříme také i o meziregionální a intraregionální mobilitě. EURES jsme také přestali využívat pouze k poskytování informací o eh, jaksi schodných nabídkách a poptávkách práce. Ty informace tam samozřejmě také ještě jsou. Ale přidali jsme k tomuto další aktivity, které nám eh, všechny umožňují dobře zvládat úzká místa. Například eh, úzká místa, tedy tím mám na mysli kritická pracovní místa, například v oblasti IT nebo v oblasti inženýrství. Ale neděláme to jenom my sami, spolupracujeme s celou řadou partnerů. Čím víc partnerů, tím víc znalostí a tím větší efektivita. Diskutujeme s odborníky nebo s expertními organizacemi, získáváme o nich potřebné informace a spolupracujeme nejenom se sociálními partnery, ale také se soukromými službami poskytujícími nabídky zaměstnání. Máme například dohody s různými agenturami, těch je zhruba 3300 cosi, v tom smyslu, že do naší databáze začlenujeme i jejich nabídky volných míst. Jinými slovy, toto všechno se pak zveřejňuje v databázi EURES. To nám od roku 2012 už začíná pomalu generovat výsledky. Od roku 2012 jsme obsadili 300 volných míst. Řeknete si, že to není mnoho, ale kdybyste se mě zeptali v roce 2011, tak bych vám řekl, nevím, asi nula. A z těchto volných míst jedno ze čtyř je ze soukromého sektoru. To jenom, abyste věděli, že už se soukromým sektorem spolupracujeme. A už do určité míry implementujeme myšlenku reformy nařízení o Euresu, která je teď před námi. Takže podporujeme tato de facto partnerství, sdílení informací o volných místech a momentálně také experimentujeme s otevřenými daty, Eh, která by mohla být využívána dalšími organizacemi zprostředkovávajícími zaměstnání. Před námi je poměrně dlouhá cesta, ale přesto všechno si děláme určité obavy o nový návrh nařízení. Jak už jsem řekl, jsme pro transparentnost trhu práce a pro eh, jasnost informací o volných místech. Je potřeba dbát toho, aby posun od pouhého informování ke združování nabídky a poptávky nebyl čistě byrokratický postup. Je potřeba zaměřit se na přesné druhy informací a přesné druhy pomoci, jaké tento systém bude nabízet. Je potřeba i v systému EURES bojovat se sociálním vylučováním. Konec konců jsou to veřejné peníze, které do této sítě proudí mimo jiné. Důležité je také zapojení sociálních partnerů. Jím je potřeba naslouchat. Jednak proto, že jsou to sociální partneři a jednak proto, že mají celou řadu zkušeností s těmito tématy. A konec konců chceme také informovat lidi poptávající práci, nebo dokonce zaměstnavatele o různých aspektech práce tohoto portnáru. Co se týká učňovských stáží a stáží obecně, zde máme problém. V Belgii už jsme vyzkoušeli. Eh, někdo řekne, že Belgie je taková malá Evropa. Já nevím, jak to mám pořádně říct. Snažíme se toto nějakým způsobem marně zorganizovat, abychom měli eh, abychom měli stáže a učňovské stáže napříč regionálními hranicemi, ale upřímně řečeno trošku si dělám starosti, co toto způsobí na evropské úrovni. Dále, co je pro nás velmi důležité, je zachovat si kontrolu během implementace tohoto nového nařízení a sledovat finanční dopad. Co se týká otázky ESCO, já si myslím, že je důležité mít i systém, který nám umožní určitý stupeň interoperability. Ale je skutečně potřeba dát si pozor na to, aby ESCO se vyvíjelo správným směrem, což je něco velmi ošemetného. V nařízení už se zmiňuje, že toto není zatím připravený nástroj, není to nástroj úplně vyzrálý. pro nás, jako pro veřejnou službu zprostředkovávající zaměstnání, je míti mnoho různých partnerů, ale ne, musíme odolat pokušení jako, jakési přeregulace a nechat v tom systému dostatek flexibility. Je potřeba, abychom toto co nejlépe integrovali eh, do eh, kontextu dalších veřejných služeb pro zaměstnání v rámci Národního úřadu. Pro nás se toto pojí například se systémem VDAB, který je ale také součástí toho národního korpusu těchto služeb. Takže na závěr doufám, že jsem vám dokázal, že se nebojíme spolupracovat s celou řadou partnerů. Konec konců to vidíte tady podle mých kolegů, kteří tady se mnou sedí. Obecně za to souhlasíme s kompromisem v nařízení, které je před námi ale zůstává zde jeden velký otazník a to, jaké budou dopady na řízení, pakliže se, ta, že se toto bude implementovat přímo do provozu. Děkuji vám. Děkujeme. Slovo má pan Penel, ředitel Evropské konfederace soukromých zaměstnavatelů. Thank you, chair, and thank you. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji mnohokrát eh, za to, že jste eh, pozvali i Rusiet eh, k, na slyšení o reformě EURESu, což je velice důležitý instrument pro mobilitu, který je třeba posílit. Já bych se rád ve svém příspěvku zaměřil na soukromé a veřejné služby zaměstnanosti a to, jak by mohly přispět k reformě EURESu. Euras by se měl otevřel, otevřít eh, soukromým službám zaměstnanosti. To je bez pochyby. Jak asi víte, tak Evropský soudní dvůr stanovil, že členské eh, státy eh, mají nelegitimní monopol na přihazování pracovních míst. To je hospodářská činnost a je tedy předmětem hospodářské soutěže nebo pravidel příslušných proto na druhou stranu, jak asi víte, tak eh, trhy práce v Evropě nefungují tak, jak by měly. Máme eh, přes 25 eh, milionů evropských občanů, kteří hledají práci, máme miliony volných pracovních míst. Ani nevíme, jak je obsadit. Máme tady pořád jednoznačnou netransparentnost při Eh, sledování nabídky a poptávky na trhu práce. Čili je tady i jednoznačně potřeba posílit eh, spolupráci mezi soukromými a veřejnými eh, službami zaměstnanosti a mobilizovat všechny zprostředkovateli, zprostředkovateli ke zvýšení zaměstnanosti. Proto my velice podporujeme té platformu EURES a její otevření soukromým službám zaměstnanosti. Pokud je o EURES, je otázkou, jak nejlépe zapojit ty eh, soukromé eh, služby zaměstnanosti. Z naší strany je tady několik podmínek, které je třeba eh, splnit. Obecná zásada bychom řekli, že soukromé a veřejné služby zaměstnanosti by co nejvíce měly být na stejné úrovni, pokud je o podmínky. Dávám několik příkladů podle toho stávajícího dokumentu za prvé víme, že eh, ty eh, služby měly být k dispozici jak členům, tak partnerům, abychom se vyhnuli eh, diskriminaci. Plné členství OS nemůžeme být vyhraženo, vyhrazeno jenom pro veřejné zaměstnavatele, ale i pro soukromé, veřejné a další, které chtějí plnit plnou škálu úkolů podle článku 9 textu A pokud eh, tam není poskytována plná škála služeb, tak by tyto organizace měly dostat k dispozici podporu. Toto eh, potom pomůže eh, zvýšit efektivitu Everesu. Další věc je, jak partneři Euresu budou vybíráni. Z našeho pohledu ten výběr nemůže být Eh, ponechán pouze na národní úrovni. Vzhledem k nedostatku politické vůle eh, na eh, rozvoj, nebo k rozvoji spolupráce soukromých a veřejných služeb zaměstnanosti v některých členských státech by mohlo dojít ke konfliktu zájmů, kdy by někteří tedy měli problém, soukromí aktéři byli blokováni tedy to by tedy také to, co navrhujeme, by eh, zohlednilo, eh, že někteří naši členové jsou na národní společnosti, které fungují po celé Evropské unii a to znamená, že když budou chtít dát do EURESu eh, nějak, nějaký inzerát, tak by se nemuseli registrovat v každém členském státě. Akreditační systém by měl být co nejvíce navázan na stávajících licenčních systémech abychom se vyhli eh, zbytečným administrativním zátěžím. A v každém případě eh, také odvolací proces pro případ eh, stažení členství v Euresu by měl být vytvořen. To je součást toho práva hospodářské soutěže. A potom, pokud jde o kombinaci možností pro to stát se partnerem Euresu, Víte, že to jsou tam eh, tři úrovně partnerství, tak je třeba eh, říci, že eh, pracovní místa a ehm, životopisy mohou být, ty informace o tom mohou být sdíleny anonymně, aby se, a víte, že někteří lidé nechtějí, aby se jejich jméno ukazovalo veřejně, když hledají nějakou, nějakou práci. A potom, hm, tady jsme tady měli zajímavou věc, článek 18, odstavec 6, pokud je o poplatky eh, za eh, služby, protože eh, tento článek není v souladu s právem hospodářské soutěže, neboť stanoví, že jakékoliv požad, poplatky nemohou rozlišovat mezi poplatky za služby a poplatky patřičními nebo mm, účtovatelnými za uh, vysející služby a znám se to zdá jako narušení hospodářské soutěže. Rád bychom zdali uh, váš názor. Potom je tady uh, ještě věc, která se týká reformy Euresu. Pokud ty podmínky budou příliš přísné, tak je úspěch reformy ohrožen. Naše organizace eh, si eh, rada eh, vymění názory s novou evropskou sítí, abychom zjistili, jak by bylo možné nejlépe spolupracovat. Děkuji vám. Děkuji. A posledním řečníkem bude Mark Keitens, koordinátor v Euresu v přeshraničním regionu. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu pokračovat nizozemsky, pokud to bude možné. Prý to je možné, tak eh, děkuji vám eh, za pozvání. Jsem koordinátor eh, Eurismas Rhein. To je taková nevelká organizace, jako tady zastupují jiní kolegové a hm, vysvětlím vám, co je Eurismas Rhein. Rhein. Je to hraniční partnerství, které se skládá z pěti veřejných zprostředkovatelů práce, tři belgické, dvě nizozemské a jedna německá jsou tam. Eh, eh, spolupracujeme s eh, nadací Eurechio, což je spojení, taková, taková, takové spojenectví místních provincií, a je to region Aachen, a Cáchy, Maastricht, Eupen, Prostě jsou to důležitá evropská eh, města, dohromady 4 eh, miliony eh, obyvatel a 35 tisíc pracovních míst. Máme tam, tedy byli jsme založeni v roce 93, čili máme za sebou přes více než 20 let existence. To partnerství až do konce tohoto roku se bude provádět právě na základě té eh, nadace eh, Maas Rín. Pokud je evropské financování, tak u toho eh, nedávno uzavřeného účetního roku jsme dostali evropskou dotaci 300 tisíc eur. Příští rok jsme podali návrh a to v rámci první výzvy k podání návrhů v rámci programu Easy Talk podle té nové situace a těch nových eh, pravidel hry ehm, jsme mohli nebo eh, mohli podávat akorát veřejné agentury, ehm, takže alespoň eh, rok to tedy budou tyto agentury už jenom, nebo pouze tyto agentury. Tolik tedy k tomu partnerství. Teď k těm problémům, eh, které eh, řešíme na každodenní eh, bázi při poskytování služeb občanům. V hraničním regionu hm, člověk může dojíždět na kole do sousední země za prací. To je úplně jiný rozměr než ty nadnárodní záležitosti, které řešíte vy tady v příslušném nařízení. Čili u nás prostě eh, jezdíte na kole eh, kolikrát do zahraničí. To je typický eh, u nás pracovník. A tenhle člověk také musí řešit své, svoji penzi potom a je třeba jej důrazně a dobře informovat o důsledcích práce v zahraničí v pohraničním regionu máme velké ehm, potřeby eh, informovat podle nařízení 883, což je eh, eh, věc, která se stále příliš neuplatňuje. A to vlastně ovlivňuje také naše zprostředkovatelny práce. Oni to nesmí ze zákona poskytovat takové informace. Totiž a je to přitom eh, potřeba a my eh, to eh, dobrovolně naplňujeme přesto prostřednictvím našich pracujících. Potom tady je otázka vysílání pracovníků do zahraničí. Je tady často třeba řešit nějaké konfliktní situace v přeshraničním styku, to vzniká a potom chyby v administrativě, ty se stávají dost často, ty se musí potom odhadovat a řešit. Potom eh, rodinná situace, ta bývá stále eh, kolikrát složitější. Nově složené rodiny, to má složité eh, důsledky pro sociální zabezpečení. A potom jsem také ještě nehovořil o osobách samostatně výdělečně činných. To jsou všechno témata, která každý den řešíme v rámci Euresu a snažíme se co nejlépe eh, reagovat. V, nejnovi, v posledních letech eh, máme už trochu lepší strategii a také zkušenosti. Poradce Euresu je vnímán eh, kolikrát i jako takový domácí lékař, který stanoví první diagnózu něco eh, je schopen vyřešit a pokud není schopen, tak eh, předá eh, pacienta specialistovi. Čili vedle Euresu máme také specializované iniciativy, například hraniční informační středisko pro mm, a, a tam jsou tři eh, daňové úřady eh, ze všech tří sousedních států a eh, podávají na jednom místě informace o příslušných daňových povinnostech v těch třech členských státech. Ty iniciativy vy, tedy vyrostly vedle sebe v posledních letech a je třeba je koordinovat poněkud a trošku je strukturalizovat jejich spolupráci. To si myslím, Eh, že se úplně přímo neodráží v tom novém nařízení. Potom ještě eh, stručně eh, k EASY. Díky Evropskému parlamentu tady máme to hraniční partnerství a budeme schopni ho ještě financovat v nadcházejících, poslední, nadcházejících letech, čili to je určitě dobrá věc. A bude určitě Eh, zajímavé sledovat, jak to nařízení EASY se změní na nové nařízení o Euresu. Možná, že je tam několik problematických bodů. Závěrem bych, eh, měl, eh, bych ještě zmínil tři body. Potřeba informací a konzultací v pohraničním regionu je mnohem širší než to, co přísně souvisí s vyhledáváním práce. Čili je tady celoživotní potřeba a um, um, informací pro ty přeshraniční pracovníky. A to, uh, tu myslím, zatím nikdo nenaplňuje dokonale. Potom je tady za druhé iniciativa pro partnerství uh, přeshraničních regionů. To, uh, tu stále musí vyvíjet regionální úřady a také struktury regionální spolupráce. Ta eh, iniciativa eh, je ovšem vždycky v rukou členských států. A závěrem bych ještě vyzdvihl eh, tu horizontální spolupráci jednotlivých členských států. To je princip, který bychom měli také reflektovat v tom v návrhu nového nařízení. Děkuji. A nyní dávám slovo zpravodaji, panu Heinzi Bekrovi. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, vážení experti, děkuji vám za vaše příspěvky. Velmi si jich vážím. Děkuji za to všechno, co jste nám dodnes nabídli. Já mám jako stínový zpravodaj velmi osobní přístup k této síti tedy k síti těch veřejných zprostředkovatelů zaměstnání. To se odsouhlasilo v trialogu na začátku letošního roku. A tuto iniciativu komise jsem přivítal. E, myslím si, pokud jsem vás tady správně pochopil, že i vy to vnímáte poměrně pozitivně. Protože zkrátka ta platforma se posílí a potenciál Euresu se pozvedne. Jasně jste řekli, že je zde eh, jakási diskrepance mezi počtem nezaměstnaných a počtem lidí hledajících práci, kteří nemohou práci dlouhodobě najít. Rád bych řekl, že vaše stanoviska bych eh, rád dostal i písemně, protože je budeme moci lépe začlenit do naší vlastní práce a pak se budeme moci lépe rozhodnout, co z toho bychom přejali. Dovolte mi stručně zareagovat na několik bodů, které pro mě představují určité otazníky. Eh, slyšel jsem z jednotlivých eh, příspěvků, že existují pochyby o kvalitě spolupráce veřejných a soukromých zprostředkovatelů práce. Eh, na druhou stranu vidíme z vlámského projektu, že takováto spolupráce může fungovat velmi dobře. Tak já bych se chtěl zeptat, jak byste si představili takovouto spolupráci? A to bych se chtěl zeptat, prosím, primárně eh, odborového svazu a Eh, Eurositu. Jak si dovedete představit, že by toto partnerství, plnohodnotné partnerství bylo řešeno operačně? Protože eh, máme tady různé vlnové délky interpretací a já si myslím, že bychom si měli jaksi stanovit určitou prioritu, já to tady aspoň tak vnímám, prioritu nebo prioritizaci té veřejné zprostředkovatelské služby. Je jasné, že zde máme ty tři hlavní pilíře a protože vlastně ve všech třech pracujeme, tak jako nedochází k tomu takzvanému cherry pickingu, ale toto je pro mě skutečně důležité téma a rád bych věděl, jaké jsou vaše názory. Jak by to tedy fungovalo pragmaticky, operativně? Děkuji. Děkuji. Stínový zpravodaj Sean Simon. There it is. Um, thank you. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kdo přispěli. Bylo to skutečně velmi osvětlující a podnětné a já jsem vám velmi vděčný. Abychom eh, si udělali tedy v tom úplně jasno. Tak, jak eh, v současné situaci ten systém nefunguje vůbec. Když se přihlédneme k počtu pracovních míst versus eh, pracovní příležitostí třeba ve Francii, 57 tisíc pracovních míst, 66 eh, tisíc, eh, tedy eh, zájemců, jinde je tento poměr úplně jiný. Takže je to obrovský nesoulad mezi těmito čísly. Když se podíváme na Itálii, tak je to 8 tisíc versus 12 tisíc. Ve Spojeném království je to 661 tisíc versus milion pozic. A když se snažíme nastavit celoevropský systém, a máme systém, který v některých zemích není prakticky vůbec využíván, v některých jen málo, tak máme-li uvažovat o reformě, ta reforma musí zahrnovat i záruku, že tyto nerovnováhy se vyřeší. A tato legislativa zatím touto zárukou není. Říká se tam o vše, hovoří se tam o všech volných místech v členských státech, která se eh, sbírají na národní úrovni, ale pokud se nezbírají na národní úrovni informace o nich, eh, nejsou tudíž oznamované, nejsou známé, tak je problém. Tato legislativa musí být z tohoto hlediska daleko více vyjasněná, aby dávala smysl. drobnost ohledně aktů v přenesené působnosti. Ty jsou úplně dole v tom někde schované v tom nařízení. To není, není akceptovatelné. Potřebujeme náležitou demokratickou eh, odpovědnost, demokratický proces. Článek 18.6 hovoří o, o poplatcích, to je nepřijatelné. Tohle je veřejná služba a poplatky pro uživatele jsou vyloučeny, aspoň z našeho hlediska. Abych navázal na zkušenosti pana Hajtence, pokud jde o e, zkušenosti s Euresem a Sýzy, tak e, problémy s těmito systémy jsou. Je to evidentně něco, co, z čeho jsme si vědomi. A pokud jde o učňovská místa a, e, a posty a stáže, tak ano, ale pouze pokud jsou placené, jinak nikoliv. Martina, děkuji. Děkuji, že jste zorganizovala eh, tuto výměnu názoru. Já jsem za to vděčná, neboť nám to dává velmi dobré podněty, velmi dobré myšlenky k dalším, eh, pro další zasedání stínových zpravodajů. První otázka, eh, kterou jsem nastavila už na našem zase, na zasedání stínových zpravodajů. Jsem velmi znepokojená, že systém EURES není lépe znán mezi eh, občany. Nikdo neví vlastně, co to je, jak funguje. Proto otázka možná na vás, na oba, v přezraničních eh, regionech a VDAB jakým způsobem jste informovali o síti EURES a jaké, jaká jsou z toho ponaučení. Jakým způsobem informovat o EURESu více? Co se dá dělat více na místní úrovni? Co o tom soudíte? Další otázka, abych eh, si udělala jasnější představu. Z hlediska eh, veřejných zaměstnavatelských služeb. Máte dost zdrojů? na zvládání rozšířené odpovědnosti, kterou vám tento návrh eh, přiděluje? To je v podstatě otázka přímo na veřejné služby. A pak ještě pár otázek souvisejících se s podílem soukromého sektoru. Protože i to nám dělá trochu vrázky, nám všem. Chceme eh, nalézt rovnováhu, pokud jde o férovou soutěž mezi veřejnými a soukromými aktéry. Jak zajistit tu takovou soutěž? A k otázkách Business Europe a Eurosit, co považujete za, nebo jaké jsou podle vás finanční potřeby, požadavky k participaci na síti EURES a jaké jsou možné systémy kompenzace, co by pro vás ideálně fungovalo, tedy pro, teď myslím, soukromé partnery. A poslední otázka směřuje přímo na Roberta Plamera z Business Europe. Vy jste zmínil, že musíme mít dost flexibility, abychom umožnili zaměstnavatelům vyloučit ta volná místa z portálu EURES. Můžete lépe vysvětlit, co tím míníte? Ráda bych si o tom udělal lepší představu. Jinak jsem ráda, že budeme mluvit i s komisí po této výměně názorů budeme snad eh, lépe rozumět, s čím bychom se na ně měli obracet. Jistě budeme velmi dobře spolupracovat s, se stínový, stínovými zpravodaji, zpravodajkou. Děkuji. Je tu Jana Žitňanská. Jana Žitňanská tu není. O to je to jednodušší, protože nám dochází čas. Paloma López. Dobré odpoledne, vás zdravím, paní předsedkyně, a děkuji také za všechny před, předchozí projevy všem předřečníkům. Děkuji všem, kdo se podíleli na vypracování této zprávy. Je dobré, že jsme se sešli a že si vyměňujeme názory. My jsme pro schválení platformy, která eh, bude brát v potaz potřeby jednotlivých pracovníků. Ovšem tato platforma nesmí rozdělit Evropu mezi oblast těch, kteří se přesunuli tam, kde je produkce a bude to nutit emigrovat a e, soutěžit mezi sebou. Tím by se z toho stal jen další nástroj deregula, deregulace a liberalizace práce v Evropě. Proto je zapotřebí lepší monitorování a omezenější rozsah, než chce komise. Nejsme tedy proti tomu, aby pracující se rozhodovali, kde chtějí pracovat, ale chceme se vyhnout některým těm chybám, kterým, ke kterým někdy dochází eh, při úplně volném eh, při volném pohybu. Čili nechceme, aby tu byly ty vedlejší dopady negativní pro pracující. Eh, je tu mezinárodní pohyb pracovníků a používání soukromých firm za tímto účelem je spojeno s celou s řadou rizik. Měli by k tomu sloužit eh, veřejní aktéři. Měli by mít lidé přístup k veřejné síti. Ale tento přístup by neměli mít uh, soukromé firmy. A školení u lidí, kteří se přemyslují eh, z jedné země do druhé, pokud jde o školení, tak to by mělo být eh, zadarmo. Pokud jde o používání, tedy pohybu pracovní síly k řešení nezaměstnanosti v některých zemích, to je falešné řešení. Kdy se komise zříká své skutečné zodpovědnosti vytváření pracovních eh, míst v členských eh, zemích a místo toho to povede k masové migraci a tím pádem i nadměrné konkurenci a tlakům na snižování mest a to, nám, to nás znepokojuje. A myslíme si, že musíme zajistit více e, účasti sociálních partnerů při nastavování té sítě. Potřebujeme striktnější monitorování, potřebujeme silnější veřejné služby, potřebujeme omezit některé z úkolů, které by si měla plnit. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě mi dovolte poděkovat za to, že jste uspořádala toto zasedání. Já jakožto stínový zpravodaj si to opravdu velmi cením. Budu hovořit stručně, protože čas nám opravdu dochází. Mám jen dvě otázky našim kolegům Euresu. pokud jde o, o hodnocení parlamentu toho posouzení dopadu komise, tak jedním z problémů je nerovný eh, přístup ke službám a také eh, nesourodá informovanost uchazečů o práci. To partnerství soukromého a veřejného eh, sektoru dává smysl, ale pokud je tu takový rozdíl mezi počtem těch míst 150 tisíc, které jsou k dispozici a počtem těch, kteří eh, tedy naznačují, že by se do roka rádi přestěhovali, což jsou asi 3 miliony, tak to by se mělo nějakým způsobem překlenout. A to by mělo vzejít eh, jít formou aktivního, aktivní propagace těchto služeb. Myslíte si, že je na to dost zdrojů? Jsou vůbec nějaké zdroje to je otázka číslo jedna. Obdrželi jsme zajímavou zpětnou vazbu od různých výzkumných um, institucí, které naznačují, že i když poradci Eurasu jsou obecně kompetentní eh, státní úředníci, přesto je ta kvalita těch služeb nerovná napříč různými členskými státy. V některých případech uchazeči dostávají jiný obsah, jinou kvalitu informací od různých poradců. Měli byste nějaké konkrétní řešení, jak zlepšovat a monitorovat kvalitu služeb nebo aspoň dostupné informace? Tedy, když se podíváme na tu eh, alternativu to, aby eh, tedy v srovnání třeba s doktory, kdy máme praktické lékaře, eh, a potom nějaké specialisty, jakým způsobem dávat k dispozici informace. Thank you. Uh, well, uh... Děkuji. Když eh, naslouchám všem těmto dotazům, tak si myslím, že jsou tu dvě osoby, které jsou z to na ně reagovat z vaší strany. Ano, prosím. Ještě další otázka. Paní Jazlověcka. <laughs> Um, <clears throat> já mám kilka pytań do paní. Já bych se vás chtěla zeptat na několik věcí a byla bych ráda, abyste se nevyhýbali odpovědi na tyto otázky. První otázka zní, z jakého důvodu Eurest eh, nechce spolupracovat se soukromými institucemi, se soukromými eh, zprostředkovatelnými práce? Druhá otázka. Sledujete osudy eh, lidí, eh, kterým pomáháte v zaměstnání? Děláte analýzy, jak průměrně jsou takové, eh, dlouho jsou takové osoby zaměstnané? Jaké jsou průměrné náklady na zaměstnání jedné osoby přes tedy institucí, kterou provozujete? Eh, jaké nástroje byste potřebovali, abyste se zefektivnili svoji činnost? A z vašich zkušeností, které jsou jistě velmi bohaté, z jakého důvodu, abyste tady hovořili o dvou, třech věcech, eh, si nejsou lidé schopni eh, sami najít práci. Děkuji. Thank you, madam. Yeah. Děkuji vám, paní Jezlověcka. Pan Bach. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, také poděkoval eh, odborníkům, to bylo velice vyčerpávající. Na rozdíl od ostatních řečníků si myslím, eh, že EURES je velice důležitý nástroj, experti ho vítají, i když jsou tady určité námitky ke několika věcem. Já bych měl konkrétní dvě otázky. Za prvé, za prvé k místům pro učně k e, praktikum. E, komise měla takový e, pokusný projekt a chtěl jsem se zeptat, jestli už jsou z něj nějaké zkušenosti. Za druhé, vím, jak je obtížné z jednotlivých členských států vyrovnat ty kompetence. A není to tak trochu navíc. Respektive otázka na pana Hajtence, který tady hovořil o těch, deno, těch každodenních problémech. Neměla by tady být nějaká eh, směrnice nebo nějaké obecné zásady eh, k eh, řešení všech těch sociálních záležitostí v hraničních regionech. Když se to někdy dělá bilaterálně, kde ehm, v malých zemích, kde máte 4-5 různých hranic, tak tam to může být opravdu naprosto regulačně nezvládnutelné. Děkuji vám. Já jsem začal říkat, doufám, že vy dva eh, zvládnete odpovědět eh, na ně, aspoň některé ty otázky. Takže pan Erik Harkins a Dennis Pennell. A potom, pokud jestli tady bude ještě někdo mít pocit, eh, že musíte něco dodat, tak prosím. Pane Harkinsi, vy tady dostáváte slovo jako první. Děkuji vám. Budu pokračovat nizozemsky mohu-li. Máme tady celou řadu eh, otázek tedy. Pokud jde o spolupráci mezi eh, veřejnými a soukromými eh, zprostředkovateli, já si myslím, že je velmi důležité, že jsme schopni, eh, abychom spolupracovali na eh, rovném základě. Vím, že ne ve všech členských státech vztahy mezi veřejnými a soukromými eh, hráči jsou optimální z různých důvodů. A já se necítím oprávněn povolán k o tomto hovořit, ale tady u nás ve eh, Vlámsku vidím, jako, eh, že jako BDAP my jsme eh, jakoby takový manažer, nebo chceme být manažerem trhu práce a pokoušíme se podávat co nejvíc informací o pracovním trhu zároveň. Máme samozřejmě různé a k tomu samozřejmě potřebujeme informace o volných místech od soukromých zprostředkovatelů, abychom získali globální přehled. Jako FDAP jsme eh, věnovali velkou energii na optimalizaci našich služeb i po digitální stránce. A chceme je také dát k dispozici eh, soukromým eh, hráčům. Naše databáze volných míst je jednou z nejnavštěvovanějších ve lámsku a je to určitě eh, také velmi výhodné pro soukromé zprostředkovatele. Oni tam mohou inzerovat eh, volná místa a vědí, když vědí, že se na tu databázi chodí a zároveň mají také přístup eh, ke všem, kteří práci hledají v naší databázi. Takže je velice důležité, abychom jako veřejné i soukromé subjekty mohli si navzájem prokazovat služby, které nám pomohou při naplňování eh, našich cílů a ty jsou eh, odlišné. Ale každopádně, pokud eh, se budeme chápat, tak můžeme, může nastat úspěšná spolupráce. Pokud jde o, o um, zpřístupnění všech uh, volných míst a to, že to teď nefunguje, já konstatuji s vámi, že FDAB už léta má oficiální politiku, že všechna pracovní e, volná místa, která máme, e, e, publikujeme na portálu EURES. Čili všechna jsou k dispozici. Víme také velice dobře, že ten portál, tak jak je dnes postaven, není optimální, není uživatelsky přívětivý. Vím, že komise tvrdě pracuje teď právě na nápravě eh, tohoto nedostatku, tak aby eh, to byla mnohem lepší databáze, která bude moci být tedy eh, užitečná s, také například s, s pomocí SK do budoucna. Potom je tady otázka, jestli máme dostatek prostředků k implementaci všeho. Jak už jsem eh, říkal v úvodem, toť otázka. A hodně to bude záviset na tom, jak eh, bude eh, implementováno toto nařízení a jak přísně se bude implementovat všechno, co tam v něm je. Tady je celá řada věcí, které my jako FDAP řešíme. Například s soukromými hráči na soukromém trhu už máme dohodu o eh, zveřejňování informací o volných místech. Otázkou je, jestli eh, budeme moci eh, to tež udělat i pro EURES. Ale myslím si, že že jakmile toho dosáhneme nebo si to vyjasníme, tak to všechno poběží dobře. Pokud jde o známost Euresu, že o něm nikdo neví, my eh, jako eh, veřejná zprostředkovatelská služba máme politiku, že pro nás je nejdůležitější, aby eh, ti, kteří hledají práci, si byli schopni najít práci a my jim v tom jako FDAP pomáháme. To tež platí pro zaměstnavatele aby si tam mohli vyplňovat ta pracovní místa, aby se k tomu také dostali pracující zahraničí ne budeme z Euresu dělat explicitně nějakou značku, nebo jako FDAP. Už jsme známí ve Vlámsku. A i pro uh, zahraniční zprostředkování. A máme uh, zaměstnavatele i uh, uchazeče o práci uh, Eh, pro které je toto velice důležité a je jim i jedno, i jestli eh, jsme nějaká eh, zvláštní buňka poradců Euresu nebo někdo jiný. Ne, ta služba prostě zůstane uvnitř EU, FDAP, ta je plně zaintegrována. Ta, to mezinárodní zprostředkování práce je u nás plně zaintegrováno do našich základních procesů. Tak mám tady ještě nějakou další otázku. Pokud jde o příčinu nezájmu e, soukro, nebo nezájmu Euresu spolupracovat s jednotlivými soukromými subjekty, tak závisí opravdu na jednotlivých členských státech. V některých členských státech opravdu žádný problém není. V jiných členských státech opravdu eh, eh, se tomu vyhýbají. To, co je teď v textu, eh, myslím, obsahuje tak trochu kompromis o usmíření obou subjektů, obou druhů subjektů. U nás soukromí zprostředkovatele mohou být partneři i členové. Ono to je také poměrně důležité, ten žádný rozdíl tam není. Důležité je, abychom mohli eh, pracovat i nadále stejným způsobem a aby ta volná místa soukromého sektoru se dostala na portál Euresu. A aby eh, také procházela tou veřejnou zprostředkovací službou. Abychom měli informace o eh, svém vlastním trhu práce a mohli jsme nabídnout poznatky o pracovním trhu těm jednotlivým zainteresovaným stranám ve Vlámsku. No, omlouvám se, jestli jsem ještě zapomněl na nějakou otázku, ale jak říkám, eh, bylo jich spousta a možná, že Mark eh, také bude schopen zareagovat na celou řadu z nich. Ještě tady byla jedna otázka od pana Marténa. Ano, já bych chtěl jenom ještě doplnit to, co řekli někteří další předřečníci, například eh, zástupce konfederace odboru. Role eh, sociálních partnerů tedy. To je to, co mě zajímá. V některých eh, platformách, v některých agenturách eh, EURES, já jsem trval na tom loni v září na zasedání v, v Německu, jsem zdůrazňoval tu záležitost, kdy odbory jsou znepokojené, protože finanční prostředky jich budou omezeny. Je to v podstatě proti duchu toho, o čem jsme předtím hovořili, když jsme hovořili o tom, jak bojovat s nezaměstnaností, jak chceme prosazovat mobilitu, jak chceme se vybavit maximem nástrojů na omezení eh, tedy eh, nezaměstnanosti a tady jdeme v opačným směrem. Já si myslím, že jeden z těch mladých lidí, který tady hovořil eh, o těch nákladech, tak já si myslím, že je potřeba abychom eh, dělali více úsilí, protože EURES je eh, přece víc než jenom eh, nějaká náborová agentura. Je tu potřeba znát celkově to prostředí, znát, jaké jsou možnosti ehm, a jinak eh, jak to bude zítra vypadat, protože musí hrát skutečnou roli pomocníka v boji proti nezaměstnanosti. Děkuji. Může říct stručně něco pan Harkin? Um, já děkuji. Um, ehm, nu wat Děkuji. Pokud jde o náklady, eh, které souvisejí s naší činností, tak samozřejmě my jako VDAP, když spolupracujeme s odbory, máme své vlastní prostředky. Nicméně ty náklady eh, musí opravdu eh, být profinancovány od jinut. A to může být problém. Já věřím, že můj kolega eh, z odboru by eh, byl schopen konkrétněji zareagovat k problematice v jednotlivých eh, regionech nebo zemích, protože pokud jde o nás, tak ne vždycky to jde hladce, ale pokoušíme se spolupracovat na úrovni Euresu. Merci, se snažit být stručná a vyjádřit se tedy francouzsky. První věc. A pak se vrátím k tomu, co bylo řečeno hodně role RSU a základní, základní role. Takže spolupráce mezi veřejnými službami a soukromými službami pro zaměstn zaměstnanosti, tak, tak ukončuje ten monopol veřejných služeb, protože to je Eh, něco, co již vzešlo z úmluvy Mezinárodní organizace práce. Je to něco, co se eh, již deset let objevuje a v podstatě nemáme volbu, proto souhlasíme, pokud existují jasná a respektovaná kritéria, která jsou eh, v rozhodnutí o Euresu, je tu tedy celé to zadání, které by měly respektovat i ty soukromé služby. Jsou některé z nich, ovšem, u kterých lze konstatovat určité, určité aberace, určité eh, negativní odchylky. A eh, nicméně je tu určitá tradice spolupráce se soukromými eh, aktéry, je tu určitá tradice, ale je tu také rámec, který funguje ve vztahu k těm národním koordinačním kancelářím. A my, eh, odboráři, taky, mus, také musíme být eh, zastoupeni aktivně. Eh, došlo k určitým excesům v jednom regionu partnerství mezi Francií a Katalánskem. Tam, kde v podstatě byly přímo integrované určité nabídky eh, práce, byla do toho zakorporována i Andora, víme, jaké jsou tam eh, problémy, pokud jde o některé eh, postupy, které, ke kterým tam dochází. Každopádně tady hrají všichni svoji roli, včetně komise. Já bych řekla, že nesmíme to úspěchov, us, nesmíme samozřejmě reagovat e, příliš nadměrně, pokud jde o e, situace, kdy je částka x nabídek a částka e, číslo x, e, tedy kdy těch skutečných postů, kdy tam není dost míst v, v té databázi, protože některé členské státy nehrají podle pravidel a nechtějí integrovat EURES do svých systémů. Nechtějí také podporovat mobilitu ani eh, mobilitu eh, spravedlivou, protože říkají, že to způsobuje brain drain a tak dále. Tím se eh, stavíme před velmi složitý problém a já už mám dlouholeté zkušenosti v této síti. Kolegové vám asi řeknou ano, takže tohle je ten problém, kterému čelíme. Hierarchie ministerstva, která říkají, stačí, máme ano, mobilitu do určité úrovně, úrovně e, to už stačí. Tohle musíme mít také na, my, na mysli. A pak je pravda, že e, pokud z, z mnoha různých důvodů, které souvisí s veřejnými orgány, není e, dostatečně zajištěno pak sledování, co se děje s těmi nabídkami. O tom jistě ví komise, která skládá účty parlamentu. I v tomto lze hodně zlepšit. Takže pokud jde o ty eh, nabídky, které budou eh, v soukromém sektoru, tak je důležité, aby byly sledovány skutečně až do konce. Chci se ještě vrátit konkrétně k dalšímu zadání, které vyplývá z ekonomické krize. Řešení odmítání některých přezraničních pracovníků i upírání jejich práv. To, že jsou vraceni zpátky do svých zemí původu. Čili ten, ten aspekt návratu kde jsou ty dva miliony osob, které by chtěly cestovat, chtěly by cestovat v zahraničí? Tady je ten, ten jev toho odmítání, vylučování v Belgii, ve Velké Británii, což je něco, co bedlivě sledujeme. A samozřejmě, že lidé nepůjdou jakkoliv kamkoliv. Musí to být e, známý, nějaká jim známá informační e, kancelář, ať už odborová nebo Euresu, v tom regionu, kterého se to týká. Když se to týká více zemí než dvou, tak je to ještě komplikovanější. E, můžeme některé z nich citovat, ale každopádně Ty problémy se pak často ještě více hrotí a jejich řešení je zatím v nedohlednu. Doufáme však, že se najde, a to i na evropské úrovni. Takže tento návrh nařízení je určitě užitečný, já se omlouvám, ale zbývá nám, zbývají nám dvě minuty a je celý další bod na pořadu jednání, takže já vás musím přerušit. To je sice nesmírně důležité, ale my se k tomu vrátíme Rozhodně nepřijmeme rozhodnutí, aniž jsme vyslechli všechny aspekty, slyšeli jsme dnes již dost a kontaktujeme vás. Teď však již musíme se zastit posledního bodu na pořadu jednání, protože tlumočníci nás eh, v prské době budou muset opustit. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky. Takže přejdeme k posledním bodu na pořadu. Jednání Evropská investiční banka, výroční zpráva za rok 2013. A já bych navrhla, aby vás hovořilo co nejméně. Každopádně každý dostanete minutu. Tlumočníci budou tak laskaví, že tu zůstanou, dokud neskončíte. Otázka eh, k procesnímu eh, postupu. Nemůžeme toto odložit na příště? Ne. Musíme rozhodnout už dnes. Ne. Mr. López. Pan López, minuta. Um, pa, pa, pa. Parece ser que. Budu velmi stručný. Omezím se, omezím se na pět hlavních směrů pozměňovacích návrhů, které zde jsou. Jsem přesvědčen, že se můžeme dohodnout, ale pár bodů je důležitých. Za prvé, Evropská investiční banka nemůže být tak konzervativní ve svém přístupu k investicím, nemůže se omezovat pouze na soukromou sféru, musí združovat veřejné a soukromé věci, zejména v, pod, v rámci podpory zaměstnanosti. Za druhé musí sledovat environmentální a sociální analýzy projektu, abychom zajistili kvalitu v této oblasti. Za třetí je potřeba zajistit demokratičtější řízení banky jako takové to je potřeba zajistit a je potřeba zaměřit strategie EIB na kvalitu zaměstnání, zlepšování pracovního trhu, snižování nezaměstnanosti a zajištění, že nebude existovat dlouhodobá nezaměstnanost, zejména postižených. To je role EIB. A chtěl bych zdůraznit, že EIB hraje velice důležitou roli v rámci podporování a napomáhání investicím, zejména v energetice, změně klimatu, v digitálním eh, trhu a lidském kapitálu. Na tom EIB pracuje. Děkuji, paní Harkin. Děkuji. 30 sekund. He? Za prvé, těším se na kvalitní spolupráci s panem Kázou. Jsem si jist, že k ní dojde. Pozměňovací návrhy, které jsem předložila, se týkají sociální ekonomiky a přizpůsobených finančních řešení pro členské státy. V ostatních pozměňovacích návrzích se objevují kvalitní návrhy, zejména v oblasti malých podniků od Tomase Mana a ostatních, kteří předložili velice dobré věci a věřím, že dosáhneme dobrého výsledku. Děkuji. Pan Roland. Euh, Pane Kaza, bohužel eh, tady tu není, ale řekl mi, abych vám sdělil pár věcí poděkovat kolegům za těch 60 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy v tomto stanovisku. Dát najevo, že eh, celá řada z nich může být eh, podpořena, zvláště ty, které přidávají eh, relevantní informace se statistického hlediska, ehm, podpora mladých, malých a středních podniků, ty, které se zaměřují na tvorbu pracovních míst a které žádají méně regulace větší, co největší jasnost v, ve zprávě fondu. Ovšem pan Kazan nechce podpořit ty návrhy, které příliš e, zdůrazní veřejný sektor z hlediska tvorby e, příležitostí a ty návrhy, které jdou příliš daleko, protože které, které znemožní obrátit se a využívat Evropskou investiční banku. Takže e, tolik co bych chtěl předložit pan Kazak, který bude rád hovořit o jednotlivých kompromisech s, se stínovými zpravodavy v příštích dnech. Bez mikrofonu. Ja, vielen Dank, wir haben Thomas Mann. Čas už nemáme. O to důležitější tato zpráva je. Hm. Ale mnoho pozměňovacích návrhů jde stejným směrem. Jde o malé a střední podniky, které musí dostat eh, lepší finan- rámec financování, tak aby mohly generovat konkrétní výsledky. U všech vyjednávání, která vedou stínoví zpravodajové se zpravodajem jako takovým, by byl pro mne zejména důležitý bod 10, tam, kde o nový strukturovaný proces komunikace. E, minulý týden ve Štrasburku jsme zažili, že toho dosáhnout jde. Bylo to takové trošku neobvyklé. Byl tam pan Juncker a pan Hoyer, který mluvil i v Evropském parlamentu. Já myslím, že to je dobrý první precedent. Je potřeba zajistit více transparentnosti pro EIB. Ta je k tomu připravená, ale potřebujeme strukturovaný komunikační proces. To je velmi důležité. Nemůže to být jenom nějaká banka, která sedí někde v Lucembursku. Je to někdo, kdo produkuje výsledky. A proto bude potřeba podniknout tento velký krok a podpořit, a rád bych apeloval na všechny, podpořit tento návrh. Děkuji, pan Palas. Jsem navázal, otázka transparentnosti je zásadní, e, zvláště vzhledem k roli, kterou bude nyní EIB hrát v Junkrově investičním plánu. Jde o to, jestli i my, jakožto parlament, bychom neměli nějakým způsobem být zastoupeni v instancích EIB, e protože jsme zajišťujeme parlamentní kontrolu aniž bychom chtěli bránit aktivitu EIB, kterou naléhavě potřebujeme, tak měli bychom se zamýšlet i nad sociálním a environmentálním dopadem jednotlivých návrhů, aby nefinancovala cokoliv. Jinak se pak ocitneme v komplikované situaci. Thank you, Mr. Děkuji. Do we have still translation from Polish? z polštiny? Chtěl bych powiedzieć, že... Rád bych uvedl, že z pohledu ECR eh, eh, e eh, je ta zpráva dobrým základem pro vypracování společného stanoviska. Jako ostatním se mi zdá, že se shodneme, že nárůst prostředků pro malé a střední podniků je velmi důležitý, stejně tak jako vytváření nových finančních nástrojů. A ještě bych řekl jednu věc. Zdá se mi, že bychom měli eh, věnovat pozornost tomu, aby banka do budoucna eh, utvořila svoji nabídku finančních nástrojů do budoucna tak, aby zohlednila potřebu všech eh, zemí, které mají doposud špatně rozvinuté úvěrové trhy. Malí a střední podnikatele v těchto zemích potřebují mm, mm, novou krev a uh, Eh, tohle eh, často jednoduché základní instrumenty eh, jim pomůžou čerpat úvěry ve stupni, v jakém doposud nemohli. Takže tady v, v tomto ohledu chceme ještě podat nějaké pozměňovací návrhy. Děkuji vám všem, byl to skutečně dlouhý den a naše časové eh, naplánování zkrátka nestačilo. Netušila jsem, že EURES zabere tolik času a energie všech. Nicméně děkuji vám všem za příspěvky. Harmonogram pro tuto výroční zprávu EIB je přijetí ve výboru EMPL 21. až 22. ledna a právě tehdy se poprvé setkáme v novém roce, takže toto bylo poslední zasedání výboru EMPL před koncem roku, takže uvidíme se za několik týdnů. Děkuji vám za to, že jste s námi dnes strávili tolik hodin a že jsme stihli probrat všechny důležité body na pořadu jednání. Děkuji. And thank you to the translators.